Uh, Vážení kolegové, začneme dnešní zasedání informací o rozhodnutí ze včerejšího zasedání koordinátorů. Jde o zprávu z vlastní iniciativy. Rozhodli jsme se, že posečkáme několik dní, až dostaneme návrh dalších politických skupin, které se prozatím písemně nevyjádřily. Pokud jde o delegace výbory, tak jsme se rozhodli na Švédsku 25. 25. Eh, týdnu, 29. týdnu na Sardiny o Bulharsku a Berlínu jsme zatím nerozhodli a očekáváme od politických skupin, zejména od EPP a socialistů, eh, že nám umožní co nejdříve se rozhodnout, abychom následně mohli informovat konferenci předsedů výboru. Pokud jde o regionální den, tak eh, protože jsem o tom už mluvila s panem komisařem Almuniu, tak jsme ho pozvali společně s komisařem Hánem na další zasedání v únoru, aby nám tady vysvětlili návrh eh, o regionálním, regionální státní podpoře. Zdá se, že tento den komisařům nevyhovuje, takže přijdou jejich zástupci. Přijde Nikolas Martin z DG Regio a z DG pro konkurenci ředitel Kopman, který má na starosti státní pomoc. Zároveň s tím budeme připravovat ústní otázku k této věci, kterou chceme položit komisi a samozřejmě v té souvislosti se těším na vaše konkrétní návrhy od jednotlivých politických skupin, které tato problematika eh, zajímá, kteří by chtěli k ústní otázce přispět. Dále jsme se shodli na tom, že iniciativa EPP týkající se alpských regionů, že i k této věci předložíme otázku k ústnímu zodpovězení na komisi a opět v tuto chvíli čekáme na to, až nám dorazí od politických skupin konkrétní písemní, písemné návrhy k tomu návrhu, který již eh, podalo, podala EPP. Takže to jsou rozhodnutí z jednání koordinátorů. A teď už k dnesnímu, pro, dnešnímu programu jednání. Nejprve zpráva pana Olbrichta týkající se vyjednávání mezi institucemi o zprávě o regionálním fondu pro regionální rozvoj. Stínoví zpravodajové tady zatím nejsou, ale myslím, že už déle čekat nemůžeme, takže poprosím Jana, aby nám eh, záležitost představil. So you can come here. Můžete klidně eh, se sednout eh, tady, tady nahoře a mluvit eh, ze zhora. Jinak poprosím techniky, aby aktivovali mikrofony. In, in case you are, it's working here. Můj mikrofon nahoře funguje, možné ho použít. Hello? Yes, it's running. Now it's running. Tak, už to funguje, výborně slyšíme se. Takže jenom některé informace, které se týkají trialogu ohledně nařízení o Evropském fondu regionálního rozvoje. Některé prvky, které se týkají FRR, mají, eh, jsou ovlivněny rozhodnutím, které se týká nařízení o společných ustanoveních a jak už nám tady vysvětloval pan Van Nistelrooy včera. V zásadě se jedná především o problém dohody o partnerství, protože jeden z prvků té partnerské dohody je takzvaný městský prvek, to znamená akce pro udržitelná města a v tom původním textu obecného nařízení byl seznam měst, která by měla navrhnout eh, členský která by měla být navržena členskými státy. Následně došlo ke změně na základě našeho návrhu Evropského parlamentu, kdy jsme řekli, že tam nechceme v těch partnerských smlouvách uvádět seznam měst, ale spíše seznam kritérií či pravidel, která se týkají výběru členských států. Šlo tedy spíše o pravidla, pro to, jak se bude v budoucnu sestavovat seznam městských oblastí. Takže To bylo rozhodnutí, které platilo pro nařízení pro společná ustanovení a my jsme se vlastně tímto rozhodnutím řídili i v našem trialogu a chtěli jsme projasnit tuto část týkající se měst. Tady chci připomenout, že původní návrh Evropské komise spočívající v tom, aby se vydělalo 5 z národních alokací FRR na integrované akce pro udržitelný rozvoj měst. To byla věc samozřejmě velice důležitá i v našem trialogu, kde jsme se zaměřovali hlavně na to, jaký účel to má vyčlenit takto separátně z fondu FRR 5%. A důvodů je proto hned několik. Jednak Jde o podporu nového typu akcí, které vycházejí z takzvaného integrovaného přístupu a také navrhnout členským státům dobře definované funkční městské oblasti. A komise navrhuje měst, takovéto městské oblasti a chce, aby měli možnost připravit si sedmileté programy, a za druhé, to je pro komisi velice důležité, ale to důležité je pro parlament, chceme dát úřadům v městských oblastech pravomoci pro to, aby mohly v rámci těch programů jednat. Takže tady bych chtěl připomenout, že pokud jde o ty dohody o partnerství, je tady těch 5% a ta pravidla pro definování městských oblastí. A další věc, eh, to je potřeba eh, domluvit se metodu pro stanovování těch 5% a vlastně účel celé této zvláštní alokace. Pokud jde o zvolenou metodu, tak eh, tady jsme narazili na ty známé ITI. Pokud tam by bylo těch 5% povinných, Zatím je ta volba městských, eh, je ta volba jaksi nepovinná pro městské části. Ty se mohou zvolit, eh, zda chtějí nebo nechtějí používat ITI. Takže my eh, zatím chceme ponechat těch 5%, chceme trochu změnit tu metodiku a pak a další věc, která je asi nejobtížnější ze všeho, to je otázka delegování, protože komise a parlament eh, se shodli na jakési nové hodnotě, na té delegované pravomoci pro městské oblasti, ale i kdyby to delegování bylo provedeno v té nejslabší možné formě, vždy by to šlo až k těm 100% grantu. což může v některých členských státech představovat problém, protože některé členské státy nejsou připraveny delegovat jakékoliv pravomoci na, své, mm, na svá města, na své městské oblasti a umožnit jim jakékoliv eh, volby v rámci programů. Takže to je problém, na který nepochybně narazíme, ale eh, stojí tady spíše obecnější otázka, zda tam chceme ponechat těch 5%. Musí s tím být spojena nějaká přidaná hodnota, protože mm, pokud jde jenom o městské projekty, tak já si myslím, že tam žádných 5% separátně nepotřebujeme. To je vlastně úplně nová věc. My naopak zdůrazňujeme, že by měly posloužit pro vytvoření společných akcí mezi městy a přilehajícími oblastmi, sousedícími většinou venkovskými oblastmi. Probíhá ta akce Ruben, jak se vzpomenete, takže to je ten problém 5%, problém městských oblastí a jak říkám, čekáme na další jednání a na rozhodnutí rady, jakým směrem se rada bude chtít vydat, pokud jde o delegování pravomocí. A druhá věc, která vyvolala celou řadu rozporuplných názorů, ne eh, na radě, ale s dalšími partnery byla ta lokální městská platforma, kde my jsme chtěli vytvořit městskou platformu pro ta města, která se rozhodla jít cestou inovativních akcí, ale některé regiony protestovaly, eh, říkali, že žádnou novou platformu nepotřebují, pak jsme si vše vyjasnili a rozhodli jsme se podpořit myšlenku komise, že tato platforma bude sloužit pouze pro výměnu zkušeností a znalostí pouze mezi těmi aktéry, kteří eh, se podílejí na těch 5%. To znamená, mm, že pouze o těchto se nám pak dostane zpětné vazby a těch 5% musíme v tuto chvíli vnímat jako jakýsi pilotní projekt, který potřebuje svoji platformu pro to, abychom mohli zjistit, zda metoda funguje či nikoliv. Takže proto jsme podpořili nakonec tu myšlenku městských platform, ale pouze pro ty, kteří se e, účastní inovativních akcí a 5%. Inovativní akce to je opět e, nová věc e, komise, která je na úrovni 0,2% EFRR. Během vyjednávání jsme s tím souhlasili, protože 0,2% není pro celý projekt, ale jenom pro takzvané miniprogramy pro města. A já si myslím, že prostřednictvím Eh, toho můžeme realizovat eh, i nástroj pro inteligentní města. A pak je tady článek 7, to už jsem trošku eh, naznačoval, že s tím souvisí problém míry delegování pravomocí. Druhá věc, o které jsme diskutovali, ale bohužel jsme diskuzi nedotáhli úplně do konce. To byly investiční priority. Jak asi víte, tak tady máme tematické cíle, ty jsou definovány v obecném nařízení. Takže je nově nedefinujeme, ale v EFRR jednak máme tematickou koncentraci, to znamená, kolik procent by se mělo soustředit na méně rozvinuté regiony, více rozvinuté regiony, přechodné regiony, na konkrétní tematické cíle a tak dále ale tomu jsme se v trialogu nevěnovali, zatím proběhla jenom výměna názoru, ale žádné rozhodnutí nepadlo, protože rada říkala, že to můžeme vyřešit teprve tehdy, až se shodneme na tematických cílech v obecném nařízení. Takže následným druhým krokem teď bude eh, zoperativnění tematických eh, cílů prostřednictvím investičních priorit. Takže pro každý tematický cíl máme konkrétní investiční priority a to je vlastně tam e, naše odpověď na to, co můžeme udělat, nebo co bychom měli udělat u konkrétních investičních priorit. Teď nevím, paní předsedkyně, jestli mám procházet všechny ty investiční priority. Snad bych jenom měl ještě vysvětlit, že některé z našich návrhů už rada odsouhlasila, vlastně i komise je odsouhlasila, ale návrh teď je takový, že budeme pracovat s různými variantami textu mm, u různých bodů. Takže na tom jsme se shodli, ale e, říkali jsme si, že bude možná lepší tady tuto věc zapracovat do jiných částí textu. Takže neschody tam nejsou nějak velké, píše do toho, kam to zapracovat. Druhá věc, Největší změna, kterou navrhujeme, je převést městskou mobilitu z tematického cíle 7 do cíle číslo 4. To znamená nízké emise. A to souvisí s diskuzí kolegů o obecném nařízení, pokud jde o převod dopravy ze sedmičky do čtyřky. Myslím, že rada nebude souhlasit s převodem celé dopravy do čtyřky, ale alespoň snad s převodem té městské mobility. Ta by se z té sedmičky do čtyřky přesunout měla a to už jsme se s radou a komisí odsouhlasili. Pokud jde o další prvky eh, regionálního rozvoje, které jsou pro nás velice důležité, tak my jsme vlastně o tom už včera tady trochu mluvili. To jsou ty inteligentní specializace. Mluvili jsme o kreativních, průmyslových odvětvích, eh, které jsou podstatou této nové koncepce. A nám jde teď o to, aby se ta kreativní odvětví objevila eh, i v tomto textu, včetně e-kultury a tak dále. Takže my to vidíme tak, že komise a rada, nebo často jenom rada, čekají na to, že bude eh, do investičních k investičním prioritám sestaven nějaký seznam akcí, ale to je spíše systémová otázka. Jaké máme vlastně investiční priority? Jaké konkrétní akce chceme realizovat? Můžeme sestavit jejich seznam? Komise navrhuje, aby se sestavil seznam akcí pokud se to takto udělá, tak my máme pocit, že najednou budeme mít povinnost tento seznam akcí skutečně naplnit, že nesmíme ze seznamu nic vynechat, protože pak už bude příliš pozdě tam něco doplňovat. Takže buď to ten seznam bude velice, velice obecný, aby bylo možné vlastně po to zahrnout úplně všechno, anebo se budeme řídit komisí a pojmeme to velice konkrétně, ale pak je otázka nemíry konkretizace. A takže o tomto se vede diskuze. Nebo Horizont 2020, jiná věc. Chtěli jsme to zařadit mezi investiční priority. Komise si myslí, že se spíše jedná o horizontální záležitost, která se dotýká všech investičních priorit. Takže by to spíše mělo být v preambuli. Teď je tady právní otázka, která z toho vyplývá. Měli bychom dávat větší váhu, nebo můžeme dát vůbec právní váhu něčemu, co je v preambuli nebo v úvodních ustanoveních? Tady ty právní eh, aspekty jsou velice důležité. Takže když to dáme mezi investiční priority, bude to určitě silnější. A pak je tady eh, třeba problém kogenerace. generace Další takový příklad. Obecně na kogeneraci jsme se všichni shodli, ale myslíme si, že bychom eh, to měli pojmout konkrétně. Chceme, aby eh, to odpovídalo i také Fondu soudržnosti, kde se kogenerace rovněž objevuje. Takže to je další problém. Nebo eh, bydlení. Víme z minulosti, z minulých zkušeností, že pokud nejsme dostatečně konkrétní, Eh, tak věci nefungují. Proto bychom spíše chtěli, aby třeba v tom seznamu priorit bylo veřejné a soukromé bydlení. Komise říkala, bydlení stačí. Ale v celé řadě členských států se eh, bydlením obecně myslí jenom veřejné bydlení. Z veřejných eh, prostředků mm, jaksi hrazené, takže pak jsme zapředávali už do takové míry podrobnosti, jakože jsme tam dávali historické budovy, staré, nové. Ale abych eh, upozornil na jednu věc, ve, ve směrnici o energetické účinnosti i tam se hovoří konkrétně v jedné kapitole o historických budovách, takže myslím si, že když v jedné evropské legislativě jsou historické budovy mm, důležité, proč se nemůžou objevit i v našem nařízení? Takže Možná to není potřeba, možná není potřeba zabíhat takto do podrobností, ale zkrátka, když ve směrnici o energetické účinnosti takto do podrobna jdou, tak proč se podle toho nezařídit v našem případě? protože to skutečný problém je, jak zajistit energetickou účinnost historických budov. Problém to vůbec není jednoduchý. A A někdy se bohužel objevuje dokonce názor, že u historických budov je možné dosáhnout energetické účinnosti snadněji, ale nemá smysl teď zabíhat do této diskuze. Zkrátka, Vidím tady určitou provázanost mezi různými legislativními návrhy a my se s kolegy, s tínovými zpravodaji snažíme všechno obsáhnout, na nic nezapomenout, ale je možné, že ten text, který nakonec budeme předkládat, se bude hodně lišit od toho, k čemu jsme dostali mandát. Možná ta struktura bude úplně jiná, je možné, že ten text bude jinak postaven, ale obsahově by měl být snad hodně podobný původnímu návrhu a s komisí a radou na tom pracujeme. To je tedy současná situace. Dva další eh, zasedání bude 31. Eh, ledna. Budeme se soustředit na ty investiční priority, na ty indikátory, na těch 5%, jak už jsem o tom eh, říkal. Naši představa je taková, že ukazatele by neměly v nařízení být, protože ten současný seznam ukazatelů, tak jak tam je, je přímo napojen na nařízení a tento seznam by měl být v aktech v přenesené pravomoci. Myslím si, že v parlamentu bychom se to technickými věcmi, jako jsou ukazatelé, neměli zabývat. Nám přísluší řešit právní záležitosti, právní aspekty, takže tak to vidím já. Uvidíme, jaký bude postoj komise. Zdá se, že se zatím trvá na tom, aby tam ty ukazatelé mm, byly. Obecně chci říci, že spolupráce během trialogu je dobrá, úzce spolupracujeme s komisí, myslím, že si vzájemně rozumíme, snažíme si všechno si vyjasnit, nekomplikovat si zbytečně život a to vše s tím, že chceme um, usnadnit život konečným příjemcům této legislativy, takže Zároveň samozřejmě probíhá pr- také trialog o nařízení o společných eh, ustanoveních, takže to musíme eh, průběžně také sledovat. Paní předsedkyně, děkuji. Nyní stínoví zpravodajové, pokud se chtějí eh, vyjádřit. Vidím, že tady je Rika Maner, prosím. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia raportöörille erinomaisesta käynnistä sinällään. Eh, meidän Děkuji eh, panu zpravodaji za to, že takto výborně prošel celou tuto záležitost. Moje skupina v podstatě nemá žádné konkrétní připomínky k dosavadním jednáním, protože prozatím, myslím, probíhala dobře. Nicméně, pokud jde o ty konkrétní eh, mm, dotazy, já myslím, že pokud jde třeba o ty platformy, tak to ještě problém bude. My jsme byli docela skeptičtí, pokud jde o návrh komise vytvořit eh, tuto novou platformu. Myslím si, že taková platforma by mohla být užitečná snad jedině pokud bude zajištěno financování, ale to myslím, že bude nesmírně komplikované, nebo ty investiční eh, priority, to je také nesmírně komplikovaná věc. Tady v tomto návrhu i v jiných legislativních návrzích budeme to muset ještě důkladně promyslet, jakým způsobem chce parlament ty investiční priority specifikovat, konkrétně v EFRR a ve všech eh, dalších provázaných nařízeních. Jinak pokud jde o ten obsah, tak jsme víceméně spokojeni, nemáme, co bychom dodali. Děkuji, nevím, jestli se chce vyjádřit Cornelia Ernst, říká paní předsedkyně. Já, uh, eh, vielen herzlichen Dank. Děkuji také zpravodaji. Nebylo to vůbec jednoduché vyjednávat tyto záležitosti, když se zásadě jedná také o těch zásadních ustanoveních. Já s ním souhlasím, že se to musí vždycky udělat tak, aby jsme dosáhli schody a podíváme se, jaké dopady to na toto nařízení bude mít. Také to stanovisko, které se týká problematiky rozvoje měst, sdílím sdílím i jeho přístup. Kde je moje skepse? Ta byla od počátku jiná, to je platforma. Já musím říci, že nejsem zvláště nadšená touto platformou. Raději bych byla, kdyby se vytvořil podvýbor a také výbor regionu se tím zabýval. Je to v podstatě to tež, jak řekla moje kolegyně, která hovořila přede mnou. Když už to takto musí být, tak sdílím stanovisko eh, zpravodaje, že to musí mít skutečně přidanou hodnotu. Myslím si, že musíme o této otázce hovořit, musíme získat podporu i těch, kteří jsou skeptičtí a já si myslím, že je to bod, na kterém můžeme potom ještě dále dobře pracovat. Investice, to je jasné, to bylo od začátku jasné, že tam budou problémy, že klesají investice. Já chci říci, body, které pro nás v diskuzi byly důležité, důležité. To jsou nové aspekty, které se týkají eh, kulturního rozvoje, kreativity. To jsou věci, na kterých musíme pracovat eh, a tady musíme zůstat pevní. Flexibilita. Tady bezpodmínečně podporuji zpravodaje. V této otázce je třeba zohlednit průběh vyjednávání. To závisí také na šikovnosti a pokud jde o historické budovy, tak ty k tomu samozřejmě patří. Energetická výkonnost, to je jedna věc, dopady ty jsou samozřejmě negativní, pokud tady nemáme energetickou výkonnost. To se nedá od sebe oddělit když ještě začne navrh sněžit, tak je to hrozné. Pokud se to tak nestane a sníh nezasáhne, tak se budeme moci sejít k příštímu jednání a na které už se velice těší. Uh, thank you. Uh, Děkuji. Nevím, zda by se ještě někdo chtěl vyjádřit, položit nějaký dotaz například. Ano, uh, pan Lambert van Nistelrooy. I think after the já myslím, že po rozpravě, která proběhla včera o pokroku, eh, o všeobecném nařízení, je zcela zřejmé, že diskuse o FRR logicky budou následovat po eh, našich krocích. Tady jen nesprávně zmínil tematické cíle. Zcela je jasné, Eh, jaké stanovisko zastáváme? Chceme mobilitu ve městech, nikoli jako tvrdou infrastrukturu podle cíle 4, ale chceme nový přístup. Pokud vidíme, že mobilita představuje tak podstatnou část emisí CO2, eh, tak právě mobilita eh, mobilita ve městech by měla být navázána na tyto emise. A pokud nechceme všechny infrastrukturní prvky přenést do cíle čtyři a máme tady konkrétní nápady eh, o tom, co bychom chtěli v cíli sedm. A bohužel nás komise úplně nesledovala. Ehm, nebylo to pro ně eh, přípustné. Nevím, zda komise vůbec parlamentu naslouchala, protože my nepřevádíme všechnu infrastrukturu do bodu 4. Naopak, my se zaměřujeme na smart cities, inteligentní města ehm, a ehm, hovoříme o tom, co se děje v nové cestě jak organizovat dopravu ve městech, především těch inteligentních městech. A já myslím, že bychom se toho přístupu měli držet. Měli bychom možná spíše zaměřit svá úsilí na vysvětlení svých postojů. To je důležité, aby nás ostatní pochopili. A pak připomínka, eh, která tady zazněla, Týká se to kombinace nástrojů ve městech. Já si myslím, že by členské státy měly mít také možnost volby toho kterého systému, protože každá země má jiné uspořádání, jiný systém. V některých městech u nás toto eh, již je podloženo dohodou s Evropskou komisí, zatímco jinde je menší decentralizace, některé státy se mohou vydat jedním směrem, jiné jiným. Do určité míry je to tedy orientační dokument, do určité míry pro někoho zase spíše právní eh, kodifikace. A pak městská platforma. Ano, my jsme se včera věnovali e, inteligentní specializaci a pak jsme si vyslechli přehled měst a regionů, které jsou ochotny se na inteligentní specializaci zaměřovat podmíněnost ex ante a podobně. A setkáváme se s tím, že 140 regionů se tam už zaregistrovalo. E, pouze v Sevilě, kde je e, společné výzkumné centrum, které tento proces vede. Musíme to ale vnímat jako funkční přístup založený na spolupráci. Nemusíme kvůli tomu zakládat nové úřady a orgány. E, to nás pak stojí spoustu peněz. Pokud pracujete v politice soudržnosti dlouhou dobu, zjistíte, že stávající orgány již mají dostatečné znalosti a dokáží plnit ty cíle. Není tedy nutné opět ustavovat nové platformy, nové úřady a podobně, které se do budoucna jenom rozrostrou, protože pokud dnes něco založíme, celá, jistě se to za pár let rozroste a nabide to a nakonec toho bude příliš mnoho. Jen eh, jdeš správným směrem, já mám pocit, že eh, v trialogu si velmi účinný, efektivní při zastupování pozice parlamentu. Já si myslím, že tyto zásadní věci můžeme vyřešit v obecném nařízení za pár měsíců, za měsíc či dva budeme mít tyto problémy vyřešené a můžeme se dostat ke společné dohodě. Blahopřeji. Thank you. I don't know if there are any other comments. Děkuji. A další poznámky? Pokud nejsou, požádám Petra Berkoviče. Za prvé, naslouchali jste Evropskému parlamentu? Of, of course. Samozřejmě. My parlamentu nasloucháme vždycky. Já jsem chtěl jenom zmínit, že trialog byl velmi užitečným místem pro vysvětlení celé řady otázek a rozptýlení nedorozumění a zjišťujeme, že některé eh, nápady, které mě komise, jsme mohli opět sdělit. A budu reagovat na čtyři body, které byly zmíněny. Problematika delegování pravomocí městům, tedy eh, já si myslím, že toto je velmi užitečné a v, di- v trialogu bylo užitečné, že jsme se mohli přizpůsobit realitě a zaznamenali jsme výraznější flexibilitu tohoto mechanismu, nejenom ITI, ale také mechanismu delegování pravomocí. Problematika delegování zůstává otevřená a zůstává také jedním z hlavních nich bodů při dalších diskusích EFRR. Obecně mohu říci, že se parlament může těšit naší plné podpoře. A nyní pár slov o platformě. E, diskuse byla užitečná s radou také, kde jsme vysvětlili úlohu té platformy. Smyslem platformy není zdvojovat existující struktury nebo organizace nebo mechanismy v nařízení se objevují dva nové prvky. Jednak delegování městům a jak pan zpravodaj správně řekl, zapojení měst do řízení programu a pak pilotní projekty. Smyslem těchto inovativních přístupů a pilotních projektů je se poučit a potřebujeme mechanismus, nebude to žádný velký těžkopádný mechanismus, spíše mechanismus kontaktů, který povede komise, abychom se poučili. Nechci tady příliš zdůrazňovat úlohu komise, ale přesto musím říci, že komise nejlépe dokáže zajistit, aby poučení z těchto iniciativ, inovativních akcí a podobně byly skutečně šířeny v rámci programu a byly tedy poslány dál. A myslím si, že v trialogu se nám podařilo vytvořit něco, co může rozptýlit některé obavy tohoto výboru a fungovat. Chci zmínit pár slov o kultuře a tvůrčím průmyslu. Komise považuje tyto sektory za velmi pozitivní. Jsou pro ně důležité a také nasloucháme velice pozorně signálům, které jsou vyslány v souvislosti s nařízením. Toto nařízení představuje důležitý dokument pro lidi, kteří tvoří programy a napojuje se to také na problematiku inteligentní specializace. Myslíme si, že v jádru nového přístupu k inovacím, podpoře podnikání a výzkumu je nezbytné mít něco, co je zakotveno ve specifikách regionu. A volíme na základě jednotlivého regionu na základě analýzy jeho potřeb a situace. Proč jsme doporučili strategie inteligentní specializace? Poučili jsme se z minulosti. My bychom dříve řekli, eh, tvůrčí odvětví to je dobré pro všechny, nanotechnologie vynikající pro všechny. A eh, to by pak byl problém, kdybychom to takto paušálně zaváděli. My to můžeme účinně hm, podporovat jenom tehdy, pokud to vyjde ze samotného regionu a odráží to výsledky analýz. Proto jsme velmi obezřetní, když zavádíme specifické sektory do nařízení. Ne proto, že bychom si e, nemysleli, že třeba kultura se hraje v mnoha oblastech důležitou úlohu, třeba i vytva- při vytváření pracovních míst, ale zároveň jsme přesvědčeni, že toto by mělo být výsledkem diskusí v regionu, tedy od spoda nahoru. A na závěr jsem chtěla jenom podotknout k problematice přenosu trvale udržitelné městské mobility. Já myslím, že přesně tady se nám dařilo dostat se do podrobnějších diskusí v souvislosti s nařízením o EFRR. A myslím si také, že tady mají tři instituce jasno Abych odpověděl na otázku paní předsedkyně, ano, trialogy byly vynikající platformou pro vzájemné porozumění jednotlivých institucí. Eh, děkuji, říká předsedkyně. Eh, nechcete se ještě vyjádřit k této diskusi? Ano, děkuji vám za připomínky. Vidím, že tady žádné zásadní rozpory nepanují. Nicméně některé kontroverze byly lehce nadneseny. Za prvé, městská platforma my jsme původně podle mandátu chtěli být proti takové platformě. Eh, ono z toho také jasně vyplývá, že nepotřebujeme nové úřady, nové orgány, nové eh, subjekty, které pouze budou opakovat něco, co už stejně dělají jiní. Ale eh, bohužel zástupci komise zmínili, že potřebujeme cituji, politický orgán. A v důsledku toho vznikla řada nedorozumění. Nicméně jde o kroky, jejichž cílem je ověřit, zda daný eh, krok funguje a náklady by měly být hrazeny z technické pomoci. A proč? Protože právě by se měl ten orgán zaměřovat na technické aktivity které, a ověřit, zda tyto aktivity fungují nebo ne, zvláště pokud hovoříme o těch pěti procentech a pro inovace. Žádný nový další orgán, který by existoval neustále. Toto je pouze technická asistence a výměna zkušeností. A myslím si, že by to mělo být docela jasné, pokud jde o priority pro investování. Ano, budeme svoji pozici hájit. Faktem je, že když se zaměříme na všechny investiční priority a uspořádáme je co nejobecněji, nebudeme zmiňovat žádné sektory v pořádku, ale my tam ty sektory, ta odvětví zmiňujeme. Někdy totiž se zdá, jako kdyby něco, co není zmíněno v nařízení, bylo zakázáno nebo neexistovalo. Proto bychom měli některé prvky vypíchnout konkrétně, a to i v právním textu. Mimo jiné. Aspoň měli bychom to zmínit, eh, dejme tomu, v rámci věty typu, typu mimo jiné a tak dále. Zcela jistě bude parlament takovou pozici hájit i během vyjednávání. To však zcela jistě nemění obecně dobrou a pozitivní atmosféru u trialogu. Děkuji, říká předsedkyně, rozhodnutí nepotřebujeme, můžeme se přesunout k bodu 12, Fond soudržnosti a zrušení nařízení rady. Děkuji vám mnohokrát. Vážení kolegové, není mnoho, co bych mohl říci, protože proběhl jenom trialog. O tom všichni víte. A trialog proběhl velmi dobře. Já se zaměřím na některé klíčové aspekty, které byly projednány během prvního zasedání a o některých bylo již rozhodnuto. Článek 2. Klíčové je toto. Evropský parlament předložil návrh doplnit také mechanismus na propojení Evropy vzhledem k tomu, že se předpokládají finanční prostředky a jejich přesun právě na tento mechanismus propojení Evropy. Rada však uvedla, že v radě nepanuje souhlas a že nemají mandát k takovému kroku. Co však víme, je, že v radě panuje jistá opozice vůči mechanismu nebo nástroji propojení Evropy. A za druhé, komise také uvádí, že tyto odkazy nejsou nezbytné a já bych na tomto místě před komisí rád podotkl, že v parlamentu jsme byli, abych tak řekl, dost moudří a flexibilní na to, abychom eh, pracovali eh, s výborem pro dopravu a abychom tedy eh, měli nástroj pro propojení Evropy ustavený, aby fungoval a aby zároveň rozptýlil obavy jak regionů, tak členských států. A já bych tady apeloval jak na radu, eh, tak na komisi, aby pokud Fond soudržnosti má přijmout transfer určitých finančních částech, tak je logické, že se bude odkazovat na nástroj pro propojení Evropy. Najdeme to v tom nařízení, to je také náš mandát. A jsem přesvědčen, že komise to bude akceptovat a také je důležité si uvědomit, že pokud stejná pravidla budou i v obecném nařízení a pak nařízení o nástroj pro propojení Evropy, tak to představuje také nejsilnější právní argument a také právní jistotu, aby se nástroj pro propojení Evropy stal skutečností. Já jsem opatrně optimistický, když spolupracuji s irským předsednictvím. Myslím si, že díky té spolupráci se nám to asi podaří. Tady z parlamentu to vnímáme pokročileji, jsme flexibilnější a jsme ochotní nabídnout realizovatelné řešení k něčemu, co je skutečně ještě s otazníkem. A ustanovení, která vyřazují některé aktivity v rámci ETS, ehm, to jsme ponechali ehm, komunální topení a kogenerace by mělo být způsobilé s výjimkou eh, kotlů nad 20 MW a tento názor sdílela jak rada, tak komise, to je pozitivní. Nicméně máme i nadále určité problémy, jak ještě uvidíme, když hovoříme o investičních prioritách, eh, tak jak je Evropský parlament stanoví v článku 3. A nakonec možnost efektivního využití energie a obnovitelných zdrojů energie v bydlení. Tam jsme měli stejné eh, pozměňovací návrhy a ehm, navrhujeme toto. Rada předloží nové znění, které by odráželo skutečnost, že malé a střední podniky by měly primárně Eh, získat prospěch právě z obnovitelných zdrojů energie, ale že to není výlučně pro malé a střední podniky. Myslím si, že taková formulace by byla vhodná jak pro malé střední podniky, tak pro ostatní. Investiční priorita pro energetickou účinnost a obnovitelné zdroje energie v bydlení je v souladu, protože Evropský parlament a Rada eh, v této souvislosti předložili stejný pozměňovací návrh. Podrobný návrh také byl předložen k vodohospodářství eh, a eh, Rada toto vnímá jako restriktivní. My jsme také trvali na tom, aby systém byl formulován tak, abychom vyřešili obavy jak rady, tak parlamentu. Já myslím, že jak komise, tak rada nám zcela jistě pomohou nalézt kompromis, eh, který nám ty rozdíly usmíří. Skutečným problémem je skutečnost, že jak rada, tak komise jsou proti našemu návrhu, který zavádí investiční prioritu podpory efektivního komunálního topení kogenerace a distribučních sítí. Komise je proti nikoli z obsahového hlediska, ale proto, že se domnívá, že zavedením této investiční priority bychom uzavírali dveře dalším investičním prioritám, které nejsou výslovně zmíněny. Toto předložíme zpět vyjednávacímu týmu, aby se o tom dále mohlo jednat. A na základě neformálních diskusí se všemi stínovými zpravodaji se nám všichni tito zpravodajové vyjádřili na podporu mandátu, který jsme dostali loni v létě. A já bych jenom rád, aby v dalším kole vyjednávání, když si uvědomíme, jak významné to téma je, a je to zřejmé pro všechny členské státy Fondu soudržnosti, kdykoliv zavádíme vysoce efektivní komunální vytápění jako generaci, pomáháme tím regionům, pomáháme členským státům, pomáháme komunitám, obcím mm, vyrovnat se s problémy jednak změny klimatu, jednak zlepšit a šetřit energií, pomáháme jim také zlepšit jejich energetický mix a zároveň jim pomáháme dosáhnout cílů trvalé udržitelnosti. To bude důležitým příspěvkem do rozvoje měst a jsem přesvědčen, že se to skutečně podaří realizovat. Jenom chci zmínit, že 18. ledna během diskusí v Radě k tomuto tématu některé státy potvrdily svoji podporu tomuto návrhu parlamentu a já doufám, že toto poselství bude vyslyšeno také komisí a radou, protože jsem byl trochu zklamán, že rada byla proti, aniž by vůbec o tématu diskutovala, což i pro mě je poněkud matoucí. A ještě jedna důležitá otázka která také patřila k našim závěrům. My jsme se společně s radou a komisí rozhodli, že všechna ustanovení, která se vztahují k úsporám v domácnostech, komunálnímu topení, které existuje jaké v EFRR a Fondu soudržnosti, mají využít stejného znění, abychom se vyhnuli jakémukoliv zmatku nebo jinému výkladu. Tedy měli by eh, odkazovat na stejná ustanovení eh, v obou fondech. Já myslím, že to jsou důležité prvky. A jedna poslední poznámka, která také byla inspirována skutečností, že další trialog se právě na ně bude zaměřovat. A to společné ukazatele, jak tady Jan zmínil. Právě to je velice důležité. To se musí rozhodnout spolu s komicí a to co nejdřív, protože to bude mít dopady jak na fond soudržnosti, tak na e RDF. A jak jsme o tom minule diskutovali, máme jenom dvě možnosti volby, tedy buď aktiv přenesené pravomoci nebo prováděcí akty a parlament bude i nadále eh, zastávat cestu prováděcích aktů, které jsou flexibilnější také pro komisi, anebo abychom se rozhodli o tom, co je vhodnější, buď akt v přenesené pravomoci, nebo prováděcí akt tak, abychom mohli dosáhnout kompromisu s radou, která se zatím neschodla, protože řada členských států je proti myšlence mít příliš mnoho aktů v přenesené pravomoci pro komisi. To je zcela jistě věc, která si zaslouží další vyjasnění, vysvětlení. A nakonec, co můžeme čekat dál? Další trialog proběhne 27.2. Naším návrhem bylo eh, vést další trialog eh, během štrasburského zasedání. To však nebylo přijato vzhledem k závazkům Rady a komise. Já jsem však i tak přesvědčen, že do konce března, když si uvědomujeme skutečnost, že nemáme žádný zásadní rozpor eh, k zásadnímu tématu, myslím si, že do konce března nařízení o Fondu soudržnosti bude uzavřeno, bude připraveno a bude pouze eh, čekat na formální postup s tím, že ne, nebude nutné nic projednávat. Po druhé, děkuji, Viktore. Kornelie, chcete se vyjádřit? Vy jste jediným stínovým zpravodajem, kde tady. Um, já chcem... Děkuji ještě jednou za vylíčení stanoviska. Je to zcela jasné. My podporujeme zpravodaje v otázce Connecting Europe. To je otázka, o kterou jsme velice těžce bojovali a nesmíme se toho v parlamentu vzdát. Musíme dospět ke kompromisům, na to mám stejný názor, ale pokud jde o zásadní přístup, tak se toho musíme držet. To považuji za důležité. Druhá připomínka, celková otázka energetické energetická výkonnost a obnovitelné energie. Tady si musíme dát pozor, abychom nezaujali různá stanoviska v různých fondech. Myslím si, že je třeba zohlednit to, že všechny fondy by měly zastávat jasné pozice, nesmíme povolit, protože jsme toho těžce dosáhli. Pokud jde o obnovitelné energie, musíme to podporovat. Kogenerační teplo, to je další velký problém. Je třeba o tom opakovaně diskutovat, abychom dospěli k dobrému výsledku. Ještě jeden bod, který byl důležitý. Malé a střední podniky, jak dalece se zohlední jejich pozice, to je další věc, na kterou nesmíme zapomínat. Řekli jsme, že je třeba věnovat zvláštní pozornost malým a středním podnikům a nezapomínat na ně. Jinak si myslím, že tady bylo řečeno vše a plně souhlasím se zpravodajem. Eh, děkuji. Chce Lambert vystoupit? Ano, děkuji jenom velice stručně. Chci pogratulovat k tomuto pokroku. Eh, pokud jde o fond soudržnosti a ty cíle, které eh, zde stanovil parlament, pokud jde o kogeneraci a oblast bydlení, tak eh, myslím, že jsme značným způsobem přispěli k tomu, co sformulovala komise hm, v rámci cílů do roku 2020. Často se v diskuzích o soudržnosti hovoří o tom, že bychom neměli přidávat na flexibilitě, ale když se podíváte, co se děje v, v oblasti působnosti pana Etengera, já myslím, že to je věc, o které bychom měli více komunikovat navenek, měli bychom říci jasně, že parlament je ochotnější jít eh, nad rámec eh, té klasické architektury, že jsme pro integrovaný přístup, zdůraznit to a říci, že chceme mít manévrovací prostor eh, v EFRR a tak podobně. Myslím, že to ukáže na naše odhodlání a vzhledem k tomu, že ty trialogy hm, postupují krok za krokem, tak máme možnost se eh, k tomu zavčas vyjádřit a zdůraznit náš, náš zájem o flexibilitu. Paní předsedkyně, než předám slovo komisi, chci se zeptat, eh, zda byste, Pitře nemohl zopakovat ten argument, který se objevil už v té dřívější diskuzi o FRR nebo o nařízení o společných ustanovení kdy jste se zmiňoval o legislativě k vodě, protože znovu tady narážíme na ten stejný problém, že vlastně k legislativě o vodě dodáváme nějaké nové prvky a e, vy jste říkali, že bychom měli chápat stávající legislativu e, staticky. Můžete nám prosím ještě jednou tu svoji argumentaci přednést? Thank you. First... Děkuji, jenom rychle bych řekl, že souhlasím s posouzením pokroku, jako přednesl pan zpravodaj. Co se týče navržení eh, té eh, legislativy například eh, v oblasti pro vodu. Záměr komise a myslím, že i parlamentu je mm, takový, že ho to současné znění plně neodráží. Evropská legislativa, ať už jde o tu legislativu o vodě nebo odpadu, ale zejména ta legislativa rámcová směrnice o vodě je taková, že se jedná o rámec pro veškeré investice v dané oblasti. Pokud jde o komisi, pro nás není problém, když členský stán splní většinu požadavků a chce jít ještě dále nad rámec těch stávajících požadavků. Co ovšem je pro nás nepříjemné, že se vytváří jakási paralelní cesta pro záležitosti, které do legislativního rámce nespadají. To, že se bude investovat do oblasti vody mimo rámec těch současných plánů pro zprávu povodí, to je něco, čemu úplně nerozumíme. Myslím, že se otevírá prostor pro věci, které nakonec nemusí být s e, slučitelné. Chceme to tedy říci a nastavit jasně, že tady máme rámec, to je ta komunitární legislativa a pokud investice jdou nad rámec minimální požadavku, tak to samozřejmě umožníme, je to, je to možné. Pokud jde o nástroj na propojení Evropy, pro komisi jde jenom o to, jak to právně naformulovat. Nejedná se o obsahový problém. Myslím, že je jasné, že se nakonec na něčem shodneme a že to bude mít dopad na nařízení o fondu soudržnosti. Původně se to regulovalo v CPR, takže je potřeba to teď jenom nějakým způsobem naformulovat, nejde tedy o obsahový problém. Už dříve jsme říkali, že ovšem máme značné obavy, pokud jde o otevírání fondu soudržnosti, pokud jde o energetickou účinnost v bydlení, protože to může vést k obrovským výdajům, které by jinak měly být pod EFRR. Ale samozřejmě vy jste spoluzákonodárce a máte na to svůj názor ale částečně se domnívám, že otázka kogenerace a e, komunálního ohřevu a vytápění spadá do investičních priorit a je možné proto najít nějaké řešení v rámci trialogu. Děkuji. Uh, thank you. Děkuji. Viktore, chcete se ještě na závěr vyjádřit? Vypadáte spokojeně. Uh, not... Ano, mm, Jenom velice stručně povzbudilo mě to, co právě řekla komise. A děkuji tedy Petrovi i celému generálnímu ředitelství pro regionální rozvoj za velice konstruktivní spolupráci, protože se nám prozatím dařilo dosahovat nutných kompromisů. Úplně na závěr Eh, tady mohu jenom zopakovat, eh, že pokud nedohodneme všechno, není dohodnuto nic, to myslím všichni dobře, velice, velice dobře víme, je potřeba pracovat na kompromisu a je potřeba si nutnost kompromisu neustále uvědomovat. Jednáme tu o strategických klíčových záležitostech eh, a parlament s komisí naštěstí sdílejí e, stejný zájem, pokud ne přímo stejný náhled na věc, takže já pevně věřím, že se nám dohody podaří dosáhnout a při této příležitosti bych také poděkoval všem stínovým zpravodajům. Skutečně na mě udělal obrovský dojem, jak dobře se nám spolupracovalo a že jsme byli schopni skutečně najít společný přístup k tomu, jakým způsobem by fond soudržnosti měl být nastaven do budoucna pro členské státy a pro regiony. A úplně poslední poznámka na závěr ještě k tomu, co říkal Peter za komisi. I já eh, jsem optimistický, jak říkám, jenom mírně optimistický, ale stále optimistický eh, jsem, protože si myslím, že se věnujeme nesmírně důležité problematice, která má zásadní dopad na strategii Evropa 2020. Paní předsedkyně, eh, Děkuji a máte pravdu, asi bychom neměli říkat hop, dokud nepřeskočíme, uvidíme, snad se to vyvine všechno dobře, takže myslím, že tento bod můžeme uzavřít. A teď už se dostáváme k územní spolupráci Rika Maner, bod číslo 13 na programu jednání. Kiitoksia puheenjohtaja. Euroopan alu... Děkuji pane předsed, paní předsedkyně. Pokud jde o Evropskou zemí spolupráce, tak ta vyjednávání probíhala velice dobře. Myslím tedy za kyperského předsednictví, sešli jsme se třikrát. A pokud chceme zlepšit ten pokrok a zrychlit vývoj situace i teď na jaře, pokud jde to o to obecné nařízení, tak Samozřejmě budeme muset nastavit velice nabitý program. Asi se nejvíce soustředíme na březen a duben. Tam soustředíme ta vyjednávání, ale asi budeme potřebovat některá další data pro jednání navíc, protože teď máme na únor eh, sice další jednání dohodnuto, ale vyjednávací tým parlamentu by rád šel kupředu rychleji. Pokud jde o technické záležitosti, tak zde můžu říci, že příští zasedání proběhne v pondělí a budeme se tam věnovat článkům 5, 6, 7, 17, 18 a 19. Já doufám, že se nám podaří se rychle na těchto článcích dohodnout, takže budeme moci dále hovořit podrobně o jejich eh, obsahu i tady na výboru. Takže s týmem to v pondělí projednáme a potom budeme moci otevřít diskuzi k obsahu. Ještě před Vánoci, to znamená za kyperského předsednictví, jsme se věnovali článku 2 kde jsou definovány cíle regionální spolupráce, článku 7, který se věnuje obsahu programu, věnovali jsme se článku 8 o společných akcích, článku 11, který se věnuje volbě akcí a také článku 12, který řeší příjemce. Pokud jde o tyto články, můžeme říci, že podstatě jsme se s radou shodli. Nebyl to nějaký větší problém a dokázali jsme se přidržet mandátu, který jsme od našeho výboru dostali. Teď čekáme na ten dokument eh, s tabulkou o čtyřech eh, sloupcích, eh, kde budou rozpracovány i ty články, o kterých jsem hovořila. Budeme si je potom moci společně postupně projít. My jsme společně s radou projednávali požadavky Evropského parlamentu, zaměřovali jsme se na infrastrukturu, na otázku lepší koordinace mezi jednotlivými nástroji. A tady myslím, že jsme se s radou dokázali dobře shodnout. Samozřejmě, že naše záležitost je provázána s nařízením o společných ustanoveních, on, s nařízením o FRR, ale i tady mohu říci, že výsledky jednání vycházejí z kompromisu, kterých se nám podařilo dosáhnout u dřívějších článků. Takže uvidíme, jak se bude situace vyvíjet dále u těch nových článků, které máme na programu. Pokud jde o možnou spolupráci s třetími zeměmi v rámci určitých projektů, to je věc, kde doufám eh, se budeme moci s radou také poměrně snadno shodnout. Potom konkrétně článek 2. Tam jsme vedli dlouhé diskuze o definici slova interaktivní. Rada si přála, aby byla působnost této definice hodně omezená, ale nakolik jsem nyní informována, tak je rada připravena zohlednit návrh Evropského parlamentu, pokud jde o definici interaktivity. Takže myslím, že to ukazuje, že vyjednávání skutečně postupují dobře. Na závěr bych ještě jednou zdůraznila, že tedy naše názory nejsou nějak zásadně rozporuplné. Další termín společného jednání je příští týden v poledne, kde se budeme, příští týden v pondělí, kdy se budeme věnovat několika dalším článkům, které souvisejí s nařízením o společných eh, ustanoveních. Takže ode mě je to v tuto chvíli všechno a já doufám, že později na výboru budeme mít možnost o dalších článcích diskutovat. Děkuji nyní Marie Teres, říká paní předsedkyně. Eh, Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, k těm vyjednáváním bych ráda poděkovala Maner eh, za její přínos, protože vyjednávání projednávala velmi pozitivně ve velmi konstruktivní uh, atmosféře právě díky jim přínosu a e, musím říci, že e, pokud jde o obecné ustanovení v FRR, tak musíme postupovat analogicky a zcela jistě územní spolupráce musí probíhat také koordinovaně s dalšími fondy. A zvláštní důraz bych chtěla klást na specifika a složitost územní spolupráce. Zcela jistě potřebujeme pravidla, která budou tomu uspůsobena a zjednodušena, protože eh, samozřejmě nechceme nějak omezit konkurenceschopnost daného území a také chci doplnit jeden důležitý prvek a to vyjednávání o víceletém finančním rámci. My jsme dnes měli e, schůzku pracovní skupiny pro e, přeshraniční kontakty a já bych chtěla informovat o jednom riziku, s nímž se setkáváme s tím, jak se vyvíjí politika soudržnosti a zvláště územní spolupráce. Vzniká riziko, že spíše než bychom získali větší přínos, můžeme se stát obětmi právě těchto složitých postupů a myslím si, že bychom měli hájit rozpočet, který již byl zkráceno zhruba 25 a jak nás předseda rady Herman Van Rompuy informoval, že budou probíhat škrty, měli bychom zároveň neustále připomínat, jaký význam má tato politika, jak pro evropskou politiku, tak politiku soudržnosti. A myslím si, že právě územní spolupráce je také důležitá pro celkovou image EU vůči občanům, protože právě ta nabízí ty konkrétní výsledky, které chceme ukázat. A myslím si, že i Předseda rozpočtového výboru nás totiž v této souvislosti upozornil na aspekty, na které si musíme dávat velký pozor. François Alfonsi. Nyní François Alfonsi. Pas grand chose à ajouter. Já nemám mnoho co dodat, protože Marie Teres už to všechno vysvětlila. Ehm, já myslím, že nám trošku chybí jednání dopředu. Hm, ano, ono to někdy trvá dlouho, ale takový je život. Já myslím, že Eh, se někdy nedá tak úplně uspíšit. Na řada věcí se nedá projednat dopředu. Zcela jistě v souvislosti s víceletým finančním rámcem je situace znepokojivá. Každá vláda, každý stát eh, v postupu jednomyslnosti si stanoví svoji červenou linii, tedy kam nej- nelze už zajít. A eh, zcela jistě je důležité si uvědomit, že právě díky územní spolupráci, která je právě velice důležitá pro parlament, že by ta červená linie eh, neměla zapomínat na to, eh, že tato spolupráce probíhá, protože my bychom měli pak hezké cíle, ale vůbec žádné prostředky na to, abychom je realizovali. Jens Nilsson. Děkuji, nyní Jens Nilsson. Srdečně děkuji, paní předsedkyně. Já tady z té zprávy eh, která byla přednesena, vidím určitý optimismus. Doufáme, že celá jednání probíhala a budou ještě probíhat úspěšně. Podívejme se na makroekonomickou strategii, která v Evropě existuje ale pokud jsem nepochopil včera tu zprávu špatně, tak to znamenalo, že tady je to spojení velice jasné. Regionální programy by do toho měly být zahrnuty a přispět k makro regionální strategii, aby tato mohla být plněna a financována. Platí to tak? To je tedy moje otázka. Propojení s makroregionální strategií. Jan Albrecht. Jan Olbricht. Děkuji. Jenom se chci připojit ke kolegům. Během dnešního dopoledního jednání jsme měli možnost vyslechnout se zástupce komise, který říkal, že je zajímavé, zda budeme mít pro makro a mikroregionální strategie více či méně peněz. Nakolik já ovšem vím, tak pro makroregiony nejsou žádné peníze k dispozici podle švédského návrhu je ovšem možnost využít Interreg B, tento prvek pro podporu organizačních záležitostí. Takže když budeme diskutovat eh, o těch přeshraničních záležitostech, tak tam zavedeme ten prvek makroregionu, čímž pádem to kompletně změníme. A nebo budeme nadále říkat, že makroregiony to je jakási přidaná hodnota ke spolupráci, ale nejsou proto v tom případě žádné peníze. Takže to myslím, že jasně vyplývá z toho, co říkala komise, protože kdyby tomu tak nebylo, tak eh, toto nařízení o eh, územní spolupráci by bylo v problematické situaci, protože pokud eh, z té makroregionální složky, která už tak je velice nízká, ještě něco vezmeme, tak už tam v podstatě pro přeshraniční spolupráci nic nezbyde. Thank you, Lam- Děkuji. Nyní Lamberte, prosím, máš slovo. Pan Lambert van Nistelrooy, prosím. Thank you very much. Děkuji. K tomu, co říkala Rika. Nevím, jestli mě Rika slyší. Takže k tomu, co jste říkala o rozpočtu. Pokud je o náš mandát, jak jsme o tom mluvili s jirským předsednictvím včera, tak uh, oni nám řekli, že chtějí respektovat postoj parlamentu. My jsme si v této části formulovali těch 5% eh, rozpočtu, to jsme, si to, tady, to jsme si nastavili a myslím, že z toho bychom se neměli eh, vzdalovat. Takže ať už je ten výsledek eh, u makroregionální složky jakýkoliv, pořád tam bude těch 5%. To je otázka priorit. Myslím, že této priority se musíme držet a trvat na ní. Pokud chceme pokračovat dále s problematikou přeshraniční spolupráce, potřebujeme proto zajistit peníze. Jak jsme se včera říkali v diskuzi, když jsme mluvili o inteligentních specializacích, Evropa může dosáhnout značných výsledků jenom díky lepší spolupráci. Existuje tady celá řada programů, které se zaměřují na znalosti a tak dále. A já si myslím, že dopad takový programu a spolupráce skutečně může být mnohem větší, než si lidé myslí. Nepotřebujeme nové instituce, ale jenom lepší spolupráci. Spolupráce mezi těmi nejlepšími, mezi klastry, eh, díky těm inteligentním eh, specializacím a na tom by měla být postavena územní spolupráce. Takže to je první věc. Předřece těch, pět pro, těch 5%. A pak je důležitá ta věc, kterou eh, řekl Jan i Viktor. Pokud chceme posílit spolupráci mezi většími oblastmi, mezi makroregiony, posílit ty makroregionální strategie, tak nezapomínejme, že to je potřeba um, řešit zapojením regionů ze zdola, ze zdola směrem nahoru. Někdy jsme svědky toho, že makroregionální iniciativy nejsou řízené regionální politikou, ale spíše environmentální politikou tak podobně. Ale to není úplně správně. Měli bychom trvat na integrovaném přístupu prostřednictvím nástrojů, které máme v našem nařízení a proto potřebujeme těch 5%. Toho se nesmíme vzdát, protože jinak se stane následující věc. Za 15 let Tady budeme mít 15 makroregionů, kde budou země spolupracovat a pak si řekneme, aha, my už vlastně regionální politiku nepotřebujeme, protože se soustředíme na makroregiony. Nepotřebujeme potom regionální politiku, ale myslím, uvažuje řada lidí, ne třeba já, ale řada lidí v Nizozemsku. Ukáže se, že my jakožto státy můžeme vlastně přispívat makroregionům na místo regionální politiky. A to by byl velice špatný vývoj, kdybychom se vydali tímto směrem. Takže držme se těch 5%, bojovali jsme za ně, je to stabilní základ i pro uplatnění e, subsidiarity, i pro vzájemnou integraci a e, spolupráce mezi regiony. I, I don't... Děkuji, říká paní předsedkyně. Nevidím už nikoho dalšího, kdo by chtěl vystoupit. Předám tedy slovo komisi. Yes. Uh, Děkuji. Já bych chtěl nejprve poděkovat paní zpravodajce za její práci. Nařízení o ETC, tedy o Evropské územní spolupráci, je velice komplikovaná záležitost a je třeba věnovat se všem podrobnostem, protože i drobná změna v textu může mít obrovské dopady na programy. Tady jsou, myslím, před námi dva zásadní problémy, na které nesmí zapomínat. Paní zpravodajka o nich mluvila. Jednak je třeba zesouladit eh, toto nařízení s nařízením o společných eh, ustanoveních a části o programování. A druhá věc, ta se týká té diskuze o mm, spolupráci s vnějšími externími nástroji. O tom se vede diskuze také na radě a my očekáváme, že to může být eh, docela sporná záležitost. Je potřeba to vše správně nastavit ošetřit. Máme tady různé nástroje, IPA, INR, programy CBC, programy přeshraniční spolupráce. Teď abych se ještě vyjádřil k těm makroregionům eh, a makroregionální spolupráce a k tomu, že tady nebudou nové prostředky pro makroregionální strategie. Tyto strategie jsou jakýmsi nástrojem pro spolupráci na dobrovolné bázi kdy se sejdou členské státy a regiony a vytvoří určité uskopení. Ale stávající nástroje, a to je důležitá věc, stávající nástroje v stávajících programech je možné i pro makroregiony použít, ale záleží vždy na konkrétní situaci, konkrétním členském státu a regionu a tak dále. Abychom mohli podpořit makroregionální strategie, tak potřebujeme silnější politiku soudržnosti. A myslím, že tady se shodneme s vaším výborem, že nejlepší cesta, jak to zajistit, je dát k dispozici dostatek eh, prostředků fondu soudržnosti, včetně eh, té části pro evropskou územní spolupráci. Děkuji, chcete se, eh, Riko, vyjádřit? Ano, děkuji vám, paní předsedkyně. Chci poděkovat všem poslancům za konstruktivní vystoupení. Děkuji také stínovým zpravodajům za dosavadní spolupráci při vyjednávání a v neposlední řadě chci poděkovat také zástupci komise za skutečně vynikající spolupráci. Pokud jde o rozpočet a víceletý finanční rámec, tak naprosto souhlasím s kolegy a i s komisí, že Náš výbor jasně hlasoval pro 7% rozpočet pro programy Evropské územní spolupráce a já se domnívám, že bychom se měli tohoto čísla přidržet a trvat na něm. Další zpravodajové mě, myslím, v tomto podpoří. Děkuji Lambertovi za jeho podporu, za podporu rozpočtu pro Evropskou územní spolupráci. Myslím, že argumenty pro to, proč takový rozpočet potřebujeme, už tady jasně zazněly. Co se týče rozpočtových škrtů, tak se zdá, že regionální spolupráce mm, bude proškrtána, ale Parlament eh, by rád k rozpočtovým záležitostem přistoupil jednotně, protože regionální spolupráce opravdu nabízí Evropě přidanou hodnotu. Dále, co se týče problematiky makroregionů. To je článek číslo 7 a spadá to eh, pod ty společné akce. Já to vidím eh, takto po našem hlasování tady ve výboru, že makroregiony by neměly dostat eh, svůj samostatný rozpočet, že by měly fungovat v současném rámci to znamená jako jakási podmnožina v rámci územní spolupráce, takže plně souhlasím s komisí, pokud jde o makroregiony. Když se podíváme na to, jak je naformulován článek číslo 7, tak tady spolupracujeme s radou a já doufám, že dosáhneme kompromisu. My bychom si přáli, aby se staly makroregiony součástí regionální spolupráce, ale z hlediska rozpočtového nebudou mít eh, své samostatné financování. Takže ještě jednou děkuji všem za vyjádření a budeme v diskuzi pokračovat na příštím zasedání výboru. Děkuji a přejdeme k dalšímu bodu, bodu 14 na programu jednání. Máme tady Joachima Celera, prosím. Děkuji. takže budu pokračovat dále německy. Poté, kdy jsme pod kyperským předsednictvím bohužel nepostoupili dále, pokud jde o nařízení SUS, e navázali jsme už na konci minulého roku kontakty s irským předsednictvím rady a musím říci, že to teď vypadá úplně jinak. Včera jsme také vyslechli pana ministra Howlanda, který zde byl na návštěvě a myslíme si, že bude možno dosáhnout dohody s radou. Já jsem včera měl možnost hovořit s ním a s, ním, s jeho spolupracovníky na toto téma a mezi tím se také rada zabývala nařízením ESUS. Já mám také neformálně již k dispozici některé informace. Tam se soustředují diskuze jak už jsme se mimochodem domnívali, především na bod Eh, zafixování povolovacího řízení. Šest měsíců, to je podle některých příliš dlouhá lhůta, někteří si zase myslí, že je to příliš krátká lhůta, ale my si myslíme, že šest měsíců je dostatečná lhůta. Každý úřad eh, má potom možnost zaujmout stanovisko, než vydá určité povolení a neměli bychom eh, to měnit. Já bych chtěl říci, že v regionech, především v pohraničních regionech, vzrůstá zájem o evropská seskupení pro územní spolupráci, protože teď byly vytvořeny nové podmínky a je to prakticky právní nástroj, podle něhož se dá v budoucnu spolupráce organizovat. Ta lhůta šesti měsíců, to je jeden bod. Další, to je vyjádření členů rady, které zatím zaznělo velice tiše. Je to určité podezření, že díky ESUS se některé pohraniční regiony chtějí více-méně osamostatnit. Já si myslím, že to bylo pozadím tohoto nařízení a myslím si, že toto podezření můžeme rozptýlit. Jde o to, zda se bude ESUS organizovat centralisticky nebo ne a potom ještě někteří zástupci rady, alespoň tak tak mě o tom informovali. Vyšel od nich pokyn. Jestliže nějaký členský stát si chce založit toto evropské seskupení pro územní spolupráci, tak eh, především se jedná o ty pohraniční regiony a je možno potom přibrat ještě dva další státy. To je záležitost, která se dá snadno vyjednat. Nejsou tady žádné nepřekonatelné překážky a já si myslím, že včera už pan minister Haulen to slíbil, že by to mohlo být v únoru na pořadu jednání rady a mohlo by se vypracovat stanovisko a první termíny pro trialog na březen už byly dohodnuty. Já tedy doufám, že toto nařízení ještě v průběhu prvního pololetí tohoto roku dospěje k úspěšnému konci. Pokud ne, tak je to nutno připojit k tomu víceletému finančnímu rámci. Nejedná se tady jenom o peníze, ale jedná se také o víceletý finanční nástroj a rámec a nástroje k jeho realizaci. Tolik tedy krátce z mé strany. Děkuji. Chce se někdo k Joachimovi vyjádřit? Pokud ne, požádám komisi, aby se vyjádřila k jejich postojím. Děkuji. Jak už řekl sám pan zpravodaj, předsednictví se snaží aby se jednání o nařízení S ESUS pokud možno dotáhla dokonce v rámci současného vyjednavacího mandátu a já myslím, že je možné toho dosáhnout možná již v únoru. A diskuze tady mohou, e, mohou začít. Samozřejmě, že ta oblast je velice odborná a bude potřeba věnovat diskuzím dostatek času, ale myslím si, že pokud ten čas k dispozici bude, tak je možné dosáhnout pokroku a e, sladit i toto nařízení se zbytkem balíčku. Děkuji za irské předsednictví. Tady nikoho nemáme. Nevím, jestli za radu někdo další se chce vyjádřit. E, pokud ne, tak v tom případě věříme této informaci komise. Tímto, Lamberte, prosím. Děkuji. Jenom na závěr eh, diskuze bych chtěla říci, že veškerá právní ehm, vyjednávání, eh, která tady doposavat probíhala, bylo by možné abychom byli plně informováni, jakožto výbor ještě předtím, než eh, se vše ocitne na plenárce. Takže chci požádat, aby bylo možné nás informovat my máme jasný vyjednavací mandát, ale zajímalo by mě, jak bude vše pokračovat dále. Znamená to, že všechno je zablokováno předtím, než se to dostane na plenární zasedání. Může nás někdo informovat o dalších krocích? Přístup vypadá, že je pozitivní, ale samozřejmě, že my jsme navázáni na získání dohody v té širší diskuzi. Pokud jde o náš mandát, tak eh, my jsme se zatím nedostali na, na plenárnu. Zkrátka není mi jasné, jaké další kroky můžeme očekávat. Paní předsedkyně, situace je taková, jak to vidím já. Eh, loni padlo rozhodnutí, někdy v létě, rozhodnutí konference předsedů, kde se jasně vysvětlovalo, že výbory nemají možnost obrátit se na plenární zasedání předtím, než mají k dispozici schválení parlamentu v podobě eh, stanoviska k víceletému finančnímu rámci. Takže my bychom měli postupovat co možná nejrychleji a jakmile se objeví příležitost eh, dát to na plenárku, tak toho využít. Samozřejmě, že nevíme, jak dlouho budou vyjednávání trvat. Včera předsednictví mm, tvrdilo, že je optimistické. Myslí si, že rada rozhodne již 8. Eh, 9. února, nebo 7. či 8. února, jestli se nepletu, a mandát eh, k vyjednávání s parlamentem tím pádem už bude existovat. Příprava nařízení o víceletém finančním rámci pak bude trvat jeden či dva týdny, takže si myslím, že někdy koncem února by mohla začít jednání s parlamentem. Samozřejmě, že nevíme, jak dlouho potom ta jednání budou trvat, mohou to být měsíce, může to být delší doba, uvidíme, jak proběhnou všechny postupy, které proběhnout eh, musí, pak se eh, na plenárku dostane eh, víceletý finanční rámec, pokud bude podpořen, tak to bude základ pro další kroky. Mezitím ovšem my budeme vyjednávat, uvidíme, zda jednání stačíme ukončit, pokud ano, požádáme si o souhlas našeho výboru a pak se naše věc dostane na plenárku. Nečekám, že by došlo k jakékoliv blokádě, k jakémukoliv blokování jednotlivých výborů, které by chtěly jít s nařízením na plenárku samostatně. Myslím, že nelze čekat na sladění šesti různých nařízení, to by nás vzájemně blokovalo, omezilo. Takže až budeme připraveni, obrátíme se na plenárku a uvidíme, zda budeme usilovat o první či druhé e, čtení na plenárním zasedání. To bude hodně záležet na nás. V určité době se budeme muset e, tady na výboru dohodnout e, na tom, zda budeme předkládat úplný balíček, to znamená, je, jak se rozhodneme, co mm, co zvolíme, zda EGS, eh, e ESUS, regionální rozvoj celkově, fond soudržnosti, nebo to vezmeme samostatně. To je věc, o které se rozhodneme my sami, ale parlament nám tady eh, žádné řešení vnucovat nebude. V tom se budeme moci volně rozhodnout, jakmile budeme připraveni. Takže to je asi ode mě vše. A to budu tedy také představovat jako náš postoj našeho výboru v další komunikaci předsedy dalších výborů tady v parlamentu. To znamená, že budeme chtít eh, se obrátit na plenární zasedání, jakmile budeme připraveni. Pan van Nistelrooy, ano, chápu, že nám jde o to dosáhnout rychle konkrétních výsledků a dobrého základu pro politiku soudržnosti ale slyšel jsem, že další výbory budou chtít mít mandát pro plenární diskuze. Například výbor pro zemědělství už hlasoval a chce získat eh, mandát pro eh, plnou diskuzi na plenárním zasedání. Takže mm, evidentně my chceme jít jinou cestou, ale myslím, že je potřeba, aby i naše práce byla dostatečně viditelná, aby se projevila i na plenárním zasedání, mm, co možná nejčastěji, jak jenom je to možné. Já myslím totiž, že jsme dosáhli velkého pokroku a když tady mm, slyším poslance různé politické skupiny říkat možná, že vy čekáte až na novou komisi, až budete mít volnější ruce já myslím, že je evidentní, že absolutně nerozumí naší problematice, že my tady máme stanovené časové lhůty, to sedmileté období a pokud nebudeme jednat teď, nezapojíme se do diskuze zavčasu, tak si ostatní budou myslet, že tato veliká část rozpočtu a diskuze o ní se může odložit až někde na rok 2016, což je samozřejmě nesmysl. takže myslím, že bychom skutečně měli najít ten správný eh, moment, eh, kdy vystoupit s naší věcí v diskuzi na plenárním zasedání. Paní předsedkyně, ano, v této souvislosti ještě jedna věc. Eh, včera jsem o tom mluvila s koordinátorem. Myslím si, že všichni kolegové, kteří mají zprávy z vlastní iniciativy a teď na nich pracují a tak bychom si jakožto skupina nebo výbor měli stanovit nějaká pravidla na to, kdy by ta práce měla skončit, kdy by se zprávy měly dostat na eh, zasedání, na plenární zasedání. Takže možná bychom měli zpracovat eh, nová pravidla pro zprávy z vlastní iniciativy. Blížíme se totiž eh, konci funkčního období a pak už možná na tyto věci nebude, nebude čas. Takže by bylo dobré dokončit eh, všechny zprávy z vlastní iniciativy, co možná nejdříve. Tak. A tímto uzavírám tedy tento bod na programu jednání. Tuto část zasedání ještě před sebou máme jednu zprávu ke zvážení, respektive stanovisko a pardon, Joachem, ještě Prosím. Äh, äh, Já se chci připojit k tomu, co řekl Lambert a chci to znovu podpořit. Možná musíme udělat jakýsi mezikrok a jít s tím do, té, do pléna. Slyším často od mnoha kolegů a kolegyň, kteří se tolik neangažují v otázce strukturální politiky, takže se nás ptají, co se děje u vás. Připomínám diskuzi ve výboru Agri nebo ve výboru výboru pro rybolov. Tam to v podstatě vypadá tak, že tam dochází k selské válce a všichni jsou eh, znepokojeni tím, co se děje. Jestliže tedy půjdeme už s hotovým výsledkem do pléna a řekneme, teď už stačí, když řeknete ano nebo ne, tak možná dojde k diskuzím, které vůbec nepotřebujeme. Já si myslím, že 40% celkového rozpočtu je tady ve hře a my bychom měli najít cestu, abychom se s tím dostali do pléna ještě v době, kdy to nebude zcela rozhodnuto, aby i ostatní kolegové měli informace a aby mohli říci, dobře, postupujete správně a jenom takto můžeme dospět k rozhodnutí. You know, Joachim, we have this special... Jak víte, Joachime, Máme takovou zvláštní platformu, kterou jsme založili na počátku funkčního období, což je pracovní skupina budoucnosti politiky soudržnosti a během vyjednávání jsme měli řadu eh, možností o tom diskutovat třeba hm, minulý týden s výborem pro zaměstnanost. Pozvali jsme také hm, zpravodaje pro další eh, strukturální fondy a investiční fondy Probíhá také výměna korespondence, zvlášť s paní Beres. A je tedy zřejmé, že na naší straně eh, panuje jasný záměr informovat, ale eh, pokud jde o tuto kooperaci a koordinaci s dalšími výbory na plenárce, tam si myslím, že by pro nás byla docela těžká volba. Na jedné straně buď můžeme mít 90 nebo 85 obecné dokončeného obecného nařízení, ano, tak to může proběhnout, ale teprve v tom bodě. Měli bychom teď pokračovat v práci, vyjednávat co nejrychleji to půjde a vyčkat samozřejmě rozhodnutí samitu. A uvidíme, jakou pozici bude zastávat parlament a můžeme se také na základě toho rozhodnout. Já bych nerada dál spekulovala ale zcela jistě ehm, na tom, o tom uvažujeme. Rozhodně si budeme muset zvolit, zda půjdeme eh, pro eh, první nebo druhé čtení a zcela jistě eh, podle toho budeme také přistupovat k hlasování na plenárním zasedání, ale v každém případě musí probíhat i nadále diskuse s koordinátory. Já bych ještě jednou ráda zdůraznila, že doufám, že komise paní Vičeva přijde trošku dříve, protože nám opravdu zbývá jenom jeden bod ehm, a budeme, dejme tomu, za 15 minut připraveni na jednání e, s komisí z DG Regio e, paní Vyčevou. Pokud tedy bude moci dorazit dříve, tak budeme rádi. A nyní se budeme věnovat e, obnovitelným zdrojům energie na trhu Eh, energií. Eh, děkuji, já budu velmi stručná. Toto je stanovisko o zdrojích, obnovitelných zdrojích energie, eh, výzvách a příležitostech v této oblasti. A to v, souhlas, v souvislosti s příslušným výbor je výbor ITRE. Obnovitelné zdroje energie lidé berou vážně. Probíhá o tom diskuse, na půdě tohoto parlamentu i nejenom ve výboru pro regionální rozvoj, ale i jinde. Právě vzdálené regiony Evropy nám tady dávají velké příležitosti, protože využívání obnovitelných zdrojů energie eh, nám přináší řadu možností a já jsem přesvědčena, že v budoucích letech se podaří v této oblasti dosáhnout velkého pokroku. Chci zdůraznit tematiku financování, což považuji za zásadní pro fond soudržnosti a jeho nástroje, které by se měly využívat stále více, abychom finanční prostředky směrovali na na investice do obnovitelných zdrojů energie. Protože právě tohle je cesta, jak eh, zajišťovat růst a pracovní místa v Evropě. A myslím si, že je to zvláště důležité, abychom tyto nástroje propojili a měli bychom toto všechno použít také v programu Horizon 2020, Mohli bychom to použít také na základní nejnižší úrovni, protože probíhaly výzkumy v oblasti regionálního rozvoje a využití obnovitelných zdrojů energie. A já doufám, že budeme moci eh, dosáhnout zlepšení v tomto programu. A to vzhledem eh, k programu Elena, eh, pomoc na místní úrovni. A eh, doufám také, že budeme moci splnit úkoly v energetice tím, že využijeme tyto programy. A mm, jde nám o zachování a zlepšení nezávislosti v přístupu k energiím. Proto bychom měli umožnit využívání obnovitelných zdrojů, eh, tak, aby Evropa byla soběstačná, aby využívala evropských zdrojů více, než aby dovážela fosilní paliva ze zahraniční. A s těmito slovy bych ale zároveň eh, chtěla zdůraznit, že musíme věnovat pozornost specifikům konkrétních regionů v Evropě. Eh, nemůžeme tedy jen tak vést stejnou politiku obnovitelných zdrojů paušálně úplně všude po celé Evropě. A také chci ještě na tomto místě zdůraznit, jak důležitá je bioenergie konkrétně například, protože zajišťuje obživu v venkovských oblastech, zemědělských oblastech. Zaměřovali jsme se na vývoj obnovitelných zdrojů energie, ale zároveň bychom měli uvažovat o těchto energiích přeshraničně. A tím se dostáváme eh, k projektu EPA, eh, který IPA, tedy e, tam nám nástroj předstupní pomoci může výrazně usnadnit tyto projekty. Zcela jistě nás do budoucna čeká řada úkolů v obnovitelných zdrojích energie v Evropě. A pokud bychom chtěli tyto úkoly plnit, tak zcela jistě musíme mít dlouhodobou energetickou politiku. Eh, je to politika, která bude mít dopady na využívání obnovitelných zdrojů. V EU v současné době panuje trošičku zmatená politika, protože si stanovíme cíle, ale v oblasti životního prostředí se snažíme omezovat ve využívání určitých zdrojů energie. A proto musíme zajistit, aby naše politika byla se souladěna, skoordinovaná obecně, abychom mohli dosáhnout pozitivních dopadů právě díky těmto energiím i na regionální rozvoj. A chceme tato témata ve stanovisku podtrhnout a velice se těším na vaše připomínky a podněty. Děkuji, říká předsedkyně. Eh, pan Lambert. Over aangelegen dezelfde onderwerpen. Over... Markus musí být u hlasování v ITRE, takže tady nemůže teď být. On řekl e, následující stanovisko. Je to dobrá zpráva, Především s ohledem na finanční nástroje, které již máme, tedy uh, můj komplement. Samozřejmě je vždy důležité vědět, kde se vlastně v Evropě nacházíme. Musíme zohledňovat také technologické výpadky ale zde se jedná o decentrální záležitost. Je třeba myslet na to, jak vypadá poměr mezi nákladem a užitkem. Jestliže takto pracujeme na jihu a nebo v něm, ve Finsku, tak to je samozřejmě velice rozdílný přístup. A to musíme zohlednit. Náklady Nákladová efektivita, to je nesmírně důležitá věc. Země, které s tím intenzivně pracují, jako například Německo, my víme už nyní, že občané a samozřejmě i podniky za to musí platit. To je velice důležitý aspekt, znamená to náklady pro občany. A když si představíme cíle 2020, eh, tak je všechno eh, nutno mít takové formě, aby se to dalo zaplatit. Ale možná by bylo možné předložit pozměňovací návrh, v němž by to bylo vyjádřeno. A vztah k výzkumu a vývoji o kterém se tady také hovoří. Evropa byla zdůrazňuji, byla velice dlouho vedoucí silou ve využívání e, větrné energie. Mohu říci, že Evropa zaujímá toto místo i nadále, ale musíme si dát pozor na to, aby nás nepře, nepředehnala Asie. Spojení cílů agenty 2020 a Horizont 2020 s výzkumem a vývojem je nesmírně důležité. Musí to být ústředním bodem, ale je třeba eh, mít příslušné sítě, které budou napojeny na tyto zdroje energie, ale nemohou vždycky dodávat eh, energii tam, kde je to právě potřebné. To vidíme v Německu. Tam se vede velká diskuze o rozšíření těchto sítí a je velice komplikované tam tu energii eh, do, eh, mít v určité zásobě. Ale Nizozemsku to vidíme také. Ovšem, v mnoha zemích je síť pod takovým tlakem, že se může zhroutit. Jsou to samozřejmě problémy, nechci to líčit jako nějaké ohrožení, ale chci poukázat na to, že je třeba do těchto sítí investovat a že je potřeba mít decentrální zprávu, decentrální rozdělování, tedy inteligentní sítě a rozvody pro dodávky energií. Takže tyto inteligentní sítě jsou velice důležité a celá technologie, která se v tom skrývá, je nesmírně důležitá pro budoucnost. Pak ještě připomenu zprávu paní eh, Bobinské. Na posledním plénu byla tato zpráva schválena a je dobré, že jsme o tom také diskutovali. Ještě jednou kompliment. Děkuji, George Stavrakakis a Marie. Děkuji. Bohužel tady není paní Perez, protože je nyní v Chile, kde má jiné povinnosti, pokud jde o e, společné schromáždění EU a Chile to znamená zasedání Eurolatu. A z tohoto důvodu mě e, požádala, abych tady předala její e, stanovisko k... Takže k tomu, co říkala paní de Goyen Perez já osobně chci paní Maner poděkovat za vynikající zprávu za vynikající práci. Pokud jde o otázku obnovitelných zdrojů, určitě přispívají k zlepšení hospodářství i vývozu a také ke konkurenceschopnosti Evropské unie. Vytváří se nová odvětví, přispívá to k inovacím, tvorbě nových pracovních míst, zejména na úrovni malých a středních podniků. Kromě toho obnovitelné zdroje přispívají eh, k rozvoji méně rozvinutých regionů a zlepšují se tak dodávky elektrické energie na celoevropské úrovni. E, za druhé, politika soudržnosti musí podporovat obnovitelné zdroje a také energetickou účinnost a klást důraz na výzkum a vývoj a inovace v této oblasti. A z tohoto důvodu politika soudržnosti musí být posílená také příslušným rozpočtem pro roky 2014 až 2020. Za čtvrté, je potřeba, aby tady existovala dostatečná flexibilita na straně evropských regionů, které se snaží naplnit cíle strategie Evropa 2020 a naplnit cílem obnovitelných zdrojů do roku 2020. Paní de Goyen by také chtěla zdůraznit význam nárůstu propojení eh, přeshraniční povahy. To je naprosto zásadní, pokud chceme skutečně vytvořit jednotný evropský trh a dokončit konsolidaci v oblasti obnovitelných energetických zdrojů. Také navrhuje posílení programu Elena. Pokud jde o program Intelligent Energy Europe, ten je dobrý také ke zvýšení výkonnosti v oblasti obnovitelných zdrojů. Na základě všech těchto uh, příspěvků chce paní Irgojen předložit jménem své politické skupiny několik pozměňovacích eh, návrhů. Děkuji. Uh, Děkuji. Nevím, zda za zelené někdo chce hovořit, nikoliv. Francois Alfonsi? John už odešel. Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, Jean-Jacques Bissep, který odpovídá za tuto složku, mě požádal, abych hovořil za něj. Eh, a eh, mám zdůraznit tuto problematiku v současné době, kdy dochází k určitému nesouladu mezi cíle Evropské unie a realitou v dané situaci právě v souvislosti s krizí, eh, která nám v mnoha případech neumožnila dosáhnout cílů, které jsme si stanovili. A naše skupina Eh, jak dobře víte, skupina zelených má velký zájem na vytváření takových infrastruktur, které umožní využívání obnovitelných zdrojů energie. Tady souhlasím s panem Lambercem. Ehm, důležité je investovat do těch sítí, které mají zásadní význam, tak abychom zvýšili podíl ehm, obnovitelných zdrojů energie v Evropě, ale zůstává tady tedy velký nevyužitý potenciál, který si žádá investice a tyto investice by měly být především z veřejných prostředků z Evropy. Samozřejmě spolufinancování a soukromé financování jsou nezbytné také, ale musí být zajištěné a jednou cestou, jak je zajistit, podpořit je právě účast veřejných prostředků, konkrétně prostředků Evropské unie. Tady je možné dosáhnout synergii a zároveň se díky tomu daří překonávat současnou krizi daného sektoru. Eh, prostě, eh, jak jsme řekli v naší skupině, my se budeme této problematice i nadále věnovat. Eh, vůči stanovisku jsme naladěni pozitivně, budeme ještě velmi rádi spolupracovat tak, aby přineslo co nejlepší výsledky. Paní předsedkyně, děkuji. Joachim. Dank. Děkuji. Děkuji také paní kolegyni za zprávu. Lambert řekl, že bychom to měli spojit se zprávou paní kolegyně Kolarské Bobinské, která o které jsme hlasovali minulý týden ve Štrasburku. Chci připomenout, a od několika kolegů to tady také zaznělo, že jsme měli podobnou zprávu, kde se jednalo o energetické infrastruktuře 2020, po případě 2050. Moje informace je taková, to je ten hlavní bod. Tam jsme tedy konstatovali, že pro udržení energetických sítí, tak jak je máme dneska v Evropě, jsme dalece vz vzdáleni od eh, způsobu zásobování energií. Asi 200 80 miliard eur budeme potřebovat, abychom udrželi e, tuto síť na kvalitativní úrovni. Další rozšíření této sítě by znamenalo dalších 800 e, miliard. To byly tehdy jenom odhady komise, když se hovořilo o energetických opatřeních. To je tedy věc, kterou nezvládne ani příští fond e, soudržnosti. Tady musíme najít jiné cesty. Téma samotné, ani když dosáhneme cílu 2020, není to není spojeno s výrobou energií. Mně říkají eh, poskytovatelé eh, elektrické energie z větrných strojů, že musíme v Evropě eh, počítat s tím, že výroba energie z větru má smysl jenom tam, kde skutečně hodně fouká eh, především na pobřeží, tam to má smysl. Tam jsou ještě určité dobré potenciály až po Polsko tam, kde se vyrábí energie z větru, tam v podstatě není spotřebována a musí se dodávat tam, kde je potřeba. Takže to jde na pevninu. A to je opět otázka spojená s rozšířením sítí. A my v Německu to zažíváme. A sice rozšíření těch sítí potřebuje jistotu, pokud jde o plánování. Závisí to také eh, na tom, že místní iniciativy to zdržují nebo tomu brání, když je tam třeba nějaká eh, chráněná památka, nebo stačí, aby tam byl jeden rybník, který bude chráněný, tak je to překážka. Samozřejmě je to také otázka nákladů, kterou potom v Německu nesou občané, takže to pocítí na svých peněženkách. A velké průmyslové oblasti, které jsou velice intenzivní, pokud jde o spotřebu energie, tak si tvrdí, že si musí promyslet, jak by to mělo vypadat s výrobou energie, kdyby se měla přenášet z Německa do levnějších zemí. To je tedy jenom eh, zmínka, že bychom se měli soustředit i na tyto body. Když hovořím o Německu, podívám se na jiné státy, které jsou otřásány dluhovou krizí a přecházejí z jedné krize do druhé, tak už mi tady chybí fantazie, abych uvěřil, že právě tam budou k dispozici prostředky, aby se sítě udržely nejenom na kvalitativní úrovni, ale ještě navíc se rozšiřovaly. Já si myslím, že tady potřebujeme být realističtí a řešení by mohlo být takové, jak zmínila kolegyně Rika, že bychom měli dospět k decentrálnímu řešení a měli bychom se o něj snažit. A velkým cílem by mělo být dospět k vnitřnímu trhu v rámci Evropy eh, k vnitřnímu trhu s energiemi. Ale já už jsem řekl, většinou ten čert spočívá v detailech a nesmíme to v naší diskuzi opomíjet. Děkuji, Joachime. Viktor, prosím. Děkuji, Danuto. Je to opravdu eh, zpráva v pravý čas a také v souladu s tím, co tady paní Bobinská další řekli, a také ve světle debat, které probíhaly, eh, tak eh, jsem ještě spokojenější s touto diskusí jako zpravodaj pro fond soudržnosti, protože to, co Rika právě dělá, je jasnou výzvou eh, opustit to krátkodobé, krátkozraké uvažování, které v Evropě teď převládá. Já jsem využil tento termín, který zde poprvé použil eh, Mario Monti, short-termism, tedy taková krátko nebo zkrátkozrakost, protože společnosti, které nám po, eh, prodávají eh, energii z fosilních paliv na straně jedné a na straně druhé, skutečnost, že právě je velké riziko, že společnosti ztratí konkurenceschopnost v členských státech, kde je nedostatek likvidity, a nejsou schopni eh, řešit tyto zásadní problémy, eh, nám dává jasně najevo, že jednak potřebujeme více investic do obnovitelných zdrojů a také ve zprávě z roku 2011 jsme četli, že dnes je eh, Čína na prvním místě, za druhé je to Evropa, následuje Evropa, ale po velké mezeře a Spojené státy jsou teprve třetí, tedy Tedy, když se podíváme na to, jak investujeme do výzkumu a vývoje pro obnovitelné zdroje, tak se musíme zaměřit i na přístupnost pro komunity, obce, regiony eh, a nové technologie, protože know-how je nákladné. A za třetí, naše evropské společnosti, které vyrážejí do Číny a vytvářejí tam své výrobní linky a pak to zpět prodávají do Evropy. Protože je to v Číně levnější, ano, to je mi jasné. Ale naše přední know-how takto e, se ztrácí. Jakým způsobem si zachovat vlastní kapacitu? tedy nejenom ve slovech, ale také v činech, jak si opravdu zachovat vůdčí úlohu v obnovitelných zdrojích energie. Když se podíváme na fakta, tedy cena za jednotku a zařízení, které vytvářejí eh, tuto energii, eh, a cena produkce, tak realita Evropě příliš nepomáhá. A jak řekl pan Seller, řada lidí, a to i u nás v Rumunsku, se domnívá, že s využitím obnovitelných zdrojů se prostě jenom zvednou účty za elektřinu, protože musí platit za ty rozdíly v cenách energie z fosilních paliv na straně jedné a energie e, z obnovitelných zdrojů na straně druhé. A zároveň musíme také uznat skutečnost, že privatizace nebyla žádný všelek v Rumunsku, ale zcela jistě i jinde, se setkáváme s tím, že e, ty vrcholky spotřeby, ať už letní nebo zimní, e, tak poukazují na to, že flexibilní dodávky energie z hlediska e, intenzity a napětí vytvářejí problémy. Já sám jsem to doma zažil, že ty výkyvy jsou problém. A nadnárodní společnost, která dnes vlastní podstatnou část distribuční sítě, eh, si uvědomuje, že působí problémy spotřebitelům a myslím si, že Evropa by se měla zaměřovat nikoli nejenom na integrovaný přístup, ale měla by se snažit hledat řešení všech těchto problémů a to nejenom krátkodobě. Protože krátkodobě si řekneme, budeme se zaměřovat jenom na ropu a zemní plyn, to přinese velké eh, výnosy nadnárodním společnostem, které navyší zisky a tak dále. Měli bychom řešit také problémy eh, zákazníků, spotřebitelů energie a také problémy sítí, rozvodných i distribučních sítí, které jsou zastaralé a které si žádají obnovu, které si žádají také přestavbu na tzv. inteligentní sítě a také využívání strukturálních fondů a fondů soudržnosti, aby se to všechno mohlo realizovat. Děkuji, chtěla by komise reagovat. Welcome. It's DG Regio, right? Máme tady zástupce DG Regio? Ne, DG pro energetiku. Uh, thank you. Děkuji paní předsedkyně, děkuji paní zpravodajce. I komise vítá všechny tyto návrhy. Myslíme si, že je velice mm, dobré zdůraznit roli evropských fondů, které mohou přispět k rozvoji obnovitelné energetiky. Také je dobré zdůraznit tu vazbu, která tady je mezi infrastrukturními investicemi a regionálním rozvojem. To může zajistit eh, využití eh, obnovitelné energetiky eh, obecně pro naše hospodářství. Takže děkujeme, paní předsedkyně. A takže to byl Tom House, eh, DG pro energetiku, výborně. A teď už paní zpravodajka Riko, chcete se na závěr vyjádřit? Ksia Puhenio. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Chci poděkovat komisi za stručné vyjádření. Chci také poděkovat všem kolegům poslancům za zajímavé příspěvky, které mohu do svého stanoviska zapracovat. Celá problematika obnovitelné energetiky, soběstačnosti v oblasti energetické, to jsou všechno komplikované záležitosti a myslím si, že Viktor to velice správně řekl, když říkal, že je důležité mít především dlouhodobou strategii. To je skutečně zásadní věc, když máme rozhodovat. Protože ta rozhodnutí padají v různých oblastech, v různých odvětvích, ale může to mít dopad na investice do energetiky. Navíc v energetice dochází k celé řadě změn, lidé se cítí znejistěni, dochází k různým eh, zpomalením investic eh, v oblasti energetiky a tak podobně. Je potřeba toto vše vnímat z dlouhodobého hlediska, s tím souhlasím. My zpracováváme za náš výbor pouze stanovisko, takže musíme mít na paměti svůj mandát. Pochopitelně, že nemůžeme do našeho stanoviska zapracovat úplně všechno. Navíc jsme omezeni rozsahem. Lambert hovořil o nákladové efektivitě a o potenciálu různých regionů. To bychom určitě měli zvážit. Solární energetika je samozřejmě mnohem výhodnější v Portugalsku než u nás ve Finsku. To je potřeba zdůraznit. Dále je třeba klást důraz na eh, specifika jednotlivých regionů. Toho bychom měli využít při produkci, produkci obnovitelné energie. Pak jsou tu další velice důležité věci, které zde v diskuzi zazněly a já je určitě nenechám zapadnout a do stanoviska je společně se stínovými zpravodaji zapracuji. Paní předsedkyně, děkuji, navrhuji lhůtu pro pozměňovací návrhy pondělí 28. v 12 hodin v poledne. Hlásí se ještě Lambert, ano, děkuji. Já bych eh, jenom takovou drobnou věc chtěl bych požádat eh, eh, o to, zda je možné tu lhůtu posunout na pondělí 6 hodin, nikoli v 12 hodin v poledne, ale 6 hodin večer. Bylo by to možné? Paní předsedkyně říká, sekretariát je štědrý a umožní nám posunout tu lhůtu až na 6 hodinu večerní. Tak a teď se dostáváme k poslednímu bodu na programu jednání. Ještě se asi vzpomenete, že za předchozího mandátu jsme hlasovali pro pilotní projekt a pro romské občany eh, rozpočet 5 milionů eur a tento pilotní projekt mělo na starosti generální ředitelství pro regionální záležitosti eh, v Evropské komisi pilotní projekt skončil rokem 2012 a my tady máme dnes zástupkyni generálního ředitelství eh, Regio. Ta nám přednese svou, svou prezentaci. Prosím. Thank you very much. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážení poslanci, dámy a pánové. Jsem velice ráda, že tady dnes mohu být. Náš tým na komisi je poměrně početný, protože zahrnuje nejenom kolegy z našeho oddělení pro městskou politiku a z DG Regio, ale také z DG pro právní záležitosti, pro zaměstnanost a společně jsme se scházeli vždy, když to bylo možné, abychom probírali problematiku romské komunity, protože si uvědomujeme, že to je záležitost, kterou je třeba řešit z různých hledisek a spolupráce je nevyhnutelná, pokud chceme dosáhnout řešení. Takže dovolte, abych teď stručně nastínila, v čem spočíval tento pilotní projekt, jakých výsledků se nám podařilo dosáhnout a jaké závěry z toho činíme. Každý pilotní projekt má otestovat určité možnosti a proto je potřeba se následně rozhodnout, zda se rozhodneme podobné akce zapracovat do našich hlavních politik a činností. Takže, jak jste řekla sama velice dobře, paní předsedkyně, já doufám, že vidíte tu prezentaci. Uh, kterou zde promítáme. Jde o mm, projekt, který nám byl svěřen v generálním ředitelství pro regionální záležitosti. Projekt byl e, zadán vaším výborem v Evropském parlamentu v roce 2009 a základní myšlenka byla taková, že bychom podpořili inovativní a integrované kroky a akce pro řešení romské problematiky z různých úhlů. Mluvili jsme především o integraci romské komunity. My jsme si stanovili několik činností, které jsme následně splnili. Celkový rozpočet pro pilotní projekt byl 5 milionů eur. Otevřeli jsme eh, výzvu pro podání návrhů v roce 2009. Eh, otevřeli jsme několik větví toho projektu, eh, několik os, Nejprve jsme se soustředili v jedné části na předškolní vzdělávání a péči o děti, další část se soustředila na eh, samostatně vydělečnou činnost, mikrokredity a třetí potom na eh, zvyšování povědomí a informovanost eh, obecně. Následně jsme se snažili navázat také kontakty s programem Spojených národů, s jejich rozvojovým programem a s dalšími tak, abychom dosáhli skutečně integrovaného přístupu a otestovali integrovaný přístup, včetně hodnocení a monitorování v praxi. Chtěli jsme tak získat eh, jasné údaje pro budoucí rozhodování. Projdu teď ty jednotlivé části pilotního projektu, ty jednotlivé složky. První složkou eh, bylo zajištění přístupu ke kvalitním službám pro romské děti. Cílovou skupinou byly malé romské děti do 6 let věku a my jsme chtěli zlepšit přístup cílové skupiny k předškolnímu vzdělávání a zařízením předškolní péče, tak aby se dobře připravili na následnou školní docházku a zlepšili jsme jim vůbec eh, vyhlídky mm, do budoucna. Pokud jde o naše partnery, tak eh, byl to Romský vzdělávací fond, to byl hlavní partner a pak jsme spolupracovali s třemi mezinárodními a 12 místními partnery. Celkový rozpočet vidíte 2,01 eh, milionu eur Evropský příspěvek představoval 1,9 milionů eur. Podílela se Podíleli se na tomto programu Maďarsko, Slovensko, Rumunsko a e, Ferom. Tento tato část projektu trvala 24 měsíců. Pokud jde o výsledky, oslovili jsme 4 000 dětí e, do 6 let věku a podařilo se nám navázat velice dobré kontakty s celou řadou nevládních organizací a vybudovat udržitelné partnerství po celou dobu fungování tohoto projektu. Teď pokud jde o konkrétní výsledky této části projektu, tady vidíte, že cílem bylo zlepšit přístup ke kvalitnímu předškolnímu vzdělávání a péči a nám se podařilo v některých zemích a v některých lokalitách eh, dosáhnout až 100% zapojení dětí do předškolního vzdělávání. V případě Slovenska se nám podařilo také naplno mobilizovat eh, kapacitu předškolních vzdělávacích zařízení, ale ukázalo se, že ta kapacita bohužel je nedostatečná, nedokázala pokrýt poptávku, ale naplno jsme využili stávajících kapacit. Pokud jde o Ferom, tedy bývalé eh, Jugoslávské republice Makedonii, tam jsme dokázali naplno zapojit všechny děti, i když se nevždy podařilo je zapsat do předškolního zařízení. Pokud jde o činnosti, věnovali jsme se především rodinám, podpoře rodin, především jsme podporovali ženy v rodinách, používali jsme eh, metodu mentoringu, Snažili jsme se skutečně zohlednit specifika příslušné země, regionu, proto jsme oslovovali přímo příslušníky místní romské komunity, aby nám pomáhali dobře náš projekt nasměrovat. Kromě toho jsme eh, začali proškolovat učitele v oblasti nediskriminace, Zaměřovali jsme se na inkluzivní vzdělávací přístupy a politiky a Zajistili jsme také mm, širší přístup k předškolnímu vzdělávání, například e, i v podobě odpoledních programů. Snažili jsme se být skutečně kreativní a inovativní, tak abychom otestovali různé druhy činností a Především jsme se ovšem snažili spolupracovat s místními úřady, to bylo pro nás velice důležité. Co se týče závěrů, které jsme z této části projektu učinili. Osvědčilo se nám mm, náš přístup a naše snaha stoprocentně zapojit romské děti do předškolního vzdělávání. Dále se nám podařilo navýšit eh, v některých místech kapacity vzdělávání, například ve, na Slovensku, nebo jsme spustili alternativní činnosti v Rumunsku a na Slovensku a podařilo se nám otestovat eh, to osobní vedení a pomoc a podpora romským rodinám. Zlepšili jsme přístup k předškolnímu vzdělávání a vztahy mezi předškolními eh, zařízeními a romskými rodinami. Samozřejmě, že tady byly i slabší místa. Vidíme, že je možné zlepšit spolupráci s místními úřady. To je samozřejmě věc, která se nemůže podařit eh, během jediného pilotního projektu. Je potřeba na tom pracovat kontinuálně. Dále je potřeba zajistit udržitelnost akcí, které jsme zahájili. To znamená, i když se nám podařilo v rámci pilotního projektu dosáhnout určitého úspěchu, je potřeba zajistit, aby ten efekt přetrvával i do budoucna byl udržitelný. Další oblast, na kterou jsme se soustředili v projektu, bylo Eh, byla samostatně výdělečná činnost a mikrokredity. Tady byl ten rozpočet eh, téměř 1,6 milionů, příspěvek z Evropské unie 1,4 milionu. Vidíte tady naše partnerské eh, organizace. Spolupracovali jsme také s Ministerstvem pro národní lidské zdroje v Maďarsku. Byly tam ovšem i soukromé instituce a my jsme se snažili podpořit romské komunity a podpořit je v zakládání nových podniků prostřednictvím mikroúvěru. Snažili jsme se také podpořit budování kapacit a zlepšit přístup k mikroúvěrům. Tento projekt trval 24 měsíců, byl spuštěn v roce 2010 a aktivity skončily v roce 2012, takže teďka už můžeme z projektu učinit první závěry, ačkoliv eh, kompletní hodnocení ještě hotové není. Pokud jde o problémy s mikroúvěry, Šlo nám o poskytování těchto úvěrů pro nově zakládané romské podniky. Eh, šlo nám o to, aby podniky prosperovaly, dokázaly splácet eh, úvěry a dokázaly podporovat místní romské komunity. Tady je třeba říci, že tato oblast projektu byla skutečně velice užitečná. Byla to důležitá pilotní činnost a my jsme se uvědomili, že u některých činností je potřeba zvolit jiný přístup, než jsme předpokládali, protože my jsme použili přístup, který jsme používali v jiných eh, projektech, a ty se nám v případě romské komunity neosvědčily. Ukázalo se, že nefungují a že nejsou adekvátní pro romskou komunitu. Například eh, jsme u jedné cílové skupiny hned na začátku eh, zvolili jeden přístup, který jsme následně museli změnit, respektive museli jsme změnit celou tu cílovou skupinu, protože bylo zjevné, že pokud chceme dosáhnout nějaké minimální účinnosti činnosti, budeme muset oslovit eh, Romy, kteří nejsou v těch nejchudších eh, vrstvách, ale spíše Romy, kteří už mají zkušenosti s podnikatelskou činností. Museli jsme provázat naše činnosti také se vzděláváním proškolit lidi ještě předtím, než eh, se pustili do podnikání, aby tato část projektu vůbec byla úspěšná. Zároveň jsme oslovili terénní pracovníky, ale zapojení těchto lidí nám projekt trochu prodla, prodražilo, takže nakonec, na konci vidíte, že pokud jde o ty vstupy a výstupy, ten projekt byl asi příliš nákladný a nepřinesl až tak velké výsledky, jak jsme očekávali, ale určitě jsme se dokázali z této části projektu poučit. Najednou eh, víme mnohem lépe, na koho zacílit podobné činnosti. Víme, že je potřeba tyto činnosti doprovodit vzdělávacími, školicími aktivitami. A kromě toho mezi těmi slabinami uvádíme mimo jiné to, že je zásadní spolupráce s místními úřady. U tohoto projektu se ukázalo, že ta spolupráce bohužel nebyla dostatečně efektivní. Pokud budete mít dotazy potom na jednotlivé oblasti projektu, velice ráda na ně odpovím, ale teď bych ještě pokračovala. Oslovili jsme 600 klientů, ale nakonec ta spolupráce probíhala se 138 z nich, takže jak vidíte, úplně efektivní jsme v této části projektu nebyli. Třetí podoblast pilotního projektu se soustředila na informování a zvyšování povědomí. Titul této části projektu bylo Reagujme, nastavme rovné podmínky pro Romy v Evropě. Jsou Spolupracovali jsme především s eh, organizací Ergo. Rozpočet byl 1,16 milionů eur a naším cílem bylo změnit negativní přístup k Romům. A zároveň jsme chtěli také posílit politické povědomí o stávajících problémech a zlepšit kvalitu života v romských komunitách. Spolupracovali jsme s Rumunskem, Itálií, Bulharskem a Albánií. Uvědomovali jsme si, že podobné kampaně eh, nemohou fungovat osamoceně, že je potřeba k tomu dokládat nějaké konkrétní příklady z praxe, takže je třeba vnímat eh, tuto počást projektu jakožto součást celého pilotního projektu. Pokud jde o závěry, které jsme z této části učinili, Propojili jsme některé z těch kampaní se sportovními činnostmi, tak abychom přilákali pozornost veřejnosti. Zapojili jsme e, slavné osobnosti, známé osobnosti. Natočili jsme videoklipy, použili jsme i sociální média pro budování komunit a Oslovili jsme i místní eh, skupiny. Nicméně i zde v této části projektu se objevily určité slabiny. Především to byla ta terénní spolupráce s některými sportovními združeními ta neprobíhala vždy úplně dobře a také jsme si uvědomili, že pokud chceme dosáhnout určité kritické masy a udržitelnosti, tak je potřeba, aby tyto kampaně probíhaly dlouhodobě. Je potřeba proto tedy eh, počítat s určitou dlouhodobou investicí. Tady je velice důležitá vazba na romské nevládní organizace, ty je potřeba do procesu zapojit. Tady vidíte jeden příklad proti eh, rasistické kampaně z Rumunska. Úplně na závěr bych chtěla zdůraznit asi ty nejdůležitější věci, z nich jsme se poučili. Co vidíme jako pozitivní výstup z projektu je to, že jsme během celého pilotního projektu dokázali posílit spolupráci a koordinaci mezi eh, jednotlivými odděleními, které se problematice Romů věnují na komisi. Další věc, Prostřednictvím projektu jsme dokázali nastavit komunikaci s hlavními zainteresovanými subjekty, které se podílejí na integraci Romů v jednotlivých členských státech. Zejména potom v těch členských státech, eh, kde mají největší a nejpočetnější romskou komunitu. Kromě toho jsme se poučili v řadě dalších oblastech, takže chceme z toho vycházet eh, v dalším programovacím období eh, v roce 2014 a 2020 a i později. S tím chceme k tomu používat Evropský sociální fond i Evropský fond eh, pro regionální rozvoj. Pokud jde o znalosti, které jsme dokázali schromáždit během projektu. To nejdůležitější, co se ukázalo, je, že je třeba použít integrovaný přístup a kromě toho se nám podařilo eh, správně si nastavit eh, činnosti do budoucna. Paralelně s tímto projektem jsme získali informace o tom, jak bychom mohli adekvátně pozměnit současný legislativní rámec pro strukturální fondy po roce 2014 a a vytvořili jsme činnosti, eh, které směřují k integraci Romů v oblasti bydlení. Schromáždili jsme značné množství informací a údajů a jejich množství je teď eh, skutečně skutečně zásadní. A díky tomu, že nyní ty údaje máme k dispozici, eh, si můžeme lépe zacílit činnosti do budoucna. Máme k dispozici také dobré metody pro hodnocení efektivity naší spolupráce s romskou komunitou. projektu se nám podařilo nastavit dobrou spolupráci s rozvojovým programem OSN, se Světovou bankou, s Agenturou pro základní práva a publikovali jsme důležitý průzkum o sociálně-ekonomické situaci Romů v dubnu loňského roku. A nyní poslední věc. Chtěla bych zmínit vazbu mezi tímto pilotním projektem a evropským rámcem pro strategie, národní strategie pro integraci Romů. Snažili jsme se využít veškerých synergií, které se nabízejí v rámci Evropské komise. Tato provázanost je naprosto zásadní a chceme ji využít v další generaci programů v rámci strukturálních fondů protože jedna z těch předběžných podmínek pro další programovací období, jak dobře víte, je to, aby existovaly kvalitní národní strategie pro integrace Romů. A další důležitá věc je, jakým způsobem posílit do budoucna to dobré, co se nám v pilotním projektu osvědčilo. Na závěr bych chtěla jenom ještě poukázat na důležitou akci, kterou ještě chystáme v rámci pilotního projektu, a to je konference, která se bude konat 5. 15. března letošního roku. Je to závěrečná konference, kde bychom chtěli publikovat výsledky tohoto pilotního projektu a umožnit všem zainteresovaným subjektům, aby se ještě jednou na závěr eh, sešli a měli možnost eh, o romské problematice diskutovat. Děkuji vám za pozornost. Ještě znovu opakuji, že považujeme tento pilotní projekt za projekt úspěšný. Měli jsme možnost se z něj hodně poučit a děkuji všem eh, mm, kolegům za spolupráci a jsme připraveni na odpovědi na vaše dotazy. Joachim Celler. Děkuji a Joachim Celler. Děkuji za tuto zprávu i za tento pilotní projekt, který určitě nebyl jednoduchý. Jak jste řekla, z pilotních projektů bychom měli nazbírat určité poznatky. Poznatek, který tady byl získán, samozřejmě není nový ale tento poznatek byl potvrzen. Začlenění Romů se podaří jenom tehdy, jestliže veškerá veřejnost v těch státech, kde Romové žijí, se bude na takovýchto projektech podílet a bude otevřená vůči Romům. Jedno, jedna ze slabin, jak jste řekla, spočívala v tom, že se nepodařilo všude navázat efektivní spolupráci. Dokud to nebude fungovat, tak nevyřešíme tento problém. Já si myslím, že i mezi Romy musíme najít kontaktní osoby, partnery, kteří budou připraveni nám pomáhat v integraci svého okolí do společnosti. To je opravdu velký problém, ale nejenom zemí původu Romů, jako je například Rumunsko a Slovensko, ale v Berlíně například máme tisíce Romů, kteří uprchli před diskriminací ve svých zemích, přestěhovali se do jiných evropských měst a přicházejí tam nikoliv jako Romové, ale jako slovenští, rumunští nebo bulharští státní příslušníci, kteří tedy vyžadují, aby jim byla věnována pozornost. Ale tito lidé přicházejí nepřipraveni, například do Berlína, a pokouší se tam nějakým způsobem se usadit Usazují se ovšem v těch čtvrtích města, eh, které patří k nejslabším, sociálně nejslabším čtvrtím, kde se snažíme také připravit eh, integrativní opatření a tímto způsobem se tam zostřuje napětí, protože najednou vidíme, že ve dvoupokojovém bytě je najednou 60 lidí, kteří patří k romské komunitě. Velice obtížné je přimět tyto lidi, aby posílali děti do školy, eh, protože rodina sama školní docházku dětí ne podporuje. Já si myslím, že je to nejenom problém zemí původů Romů, ale všech evropských zemí, protože jinak tento problém nevyřešíme. Bude potřeba se uh, Eh, jak v zemích původu, tak také v zemích a městech, eh, kterých se tento problém týká. Je nezbytně nutné, abychom pracovali na tomto začlenění. Je třeba proto vzbudit určité povědomí, je to citlivá otázka a především musíme hledat v romských komunitách lidi, kteří budou schopni překonat tento stav, který můžeme konstatovat v celé Evropě a sice překonat tento stav ve prospěch Romů. Děkuji a François Alfonsi. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych nejprve chtěl vyjádřit, že jsme spokojeni, eh, zvláště eh, za to, že vznikl tento pilotní projekt. Jsme také vděční Evropské komisi, že v tak krátké době ten projekt realizovala. Tyto kroky jsou velmi chválihodné a zároveň ukazují, že je důležité zajít ještě dál, že je důležité hledat cesty právě k nejzranitelnějším komunitám v naší společnosti, ke komunitám, které jsou výrazně ohroženy chudobou a podobně. A Zároveň bychom se měli zaměřit také na spolupráci se zemí původu romské komunity a zároveň jim pomáhat eh, v dosažení lepší kvality života, takové, eh, jakou může většina lidí doufat. A eh, samozřejmě je mi teď líto, že je nás tu tak málo, protože by bylo zcela jistě velmi zajímavé, kdybychom si vyslechli širší diskusy na toto téma Zcela jistě by bylo také vhodné zorganizovat slyšení eh, s těmi, kteří se podíleli na tomto programu, ať už to jsou nevládní organizace nebo představitelé romské komunity samotné, tak abychom si udělali hlubší náhled do celé problematiky, do celého programu. A já myslím, že právě eh, tady se nám eh, zúročí výsledky naší politiky a vzúročí se především cestou efektivnosti. Děkuji. Thank you. Uh, Lam- Děkuji, Lambert van Nistelrooy. Děkuji vám za tyto informace. Vždycky je to taková situace, kdy musíme volit, kdy mm, si politické skupiny volí E, témata, kterým se budou věnovat. Často se zaměřují na ty otázky, které souvisí s regionální politikou. A my se musíme zaměřit právě na to, mm, co je v základu, co třeba často nebývá ošetřeno běžnými postupy. A k těmto otázkám patří právě toto téma, které, jak jsme viděli, i během několika návštěv eh, v regionech, kde žije hodně Romů. Měly by se tyto iniciativy více zacílit, měly by mít dlouhodobou podporu, protože bez komplexního přístupu nemůžou uspět. Důležité je, že právě tento projekt by byl zajímavým impulzem na této cestě. Já jsem také uvedl, že v roce 2010 jsme upravili nařízení v souvislosti eh, se zranitelnými skupinami populace, zvláště vůči Rómům. Eh, zajímalo by mě, jak se v těch iniciativách pokračuje, zvláště když máme tento projekt. Máme třeba oblast, kde se to nepodařilo? Víme, že třeba přes ERDF a další fondy Eh, nabídneme určitou pomoc a často se ani ty prostředky pro romskou komunitu nevyužily. Ono to totiž bylo tak obtížné, abychom vůbec přesvědčili, že by to měla být integrovaná priorita, že nakonec ty možnosti a eh, nedost, nebyly využity. Třeba v Rumunsku se minimálně využívalo regionálních fondů právě na tuto problematiku. A eh, přitom je to tam poměrně zásadní. Chtěl bych slyšet od komise, zda ten projekt bude pokračovat i v dalším období, zda se bude prodlužovat, anebo zda se stane součástí hlavního proudu. Já se snažím teprve poučit. Já jsem se snažil také vaši známou adresu eh, na webových stránkách, eh, zkus, chtěl jsem ji najít. Můžete si udělat eh, kratší webové stránky, protože když musíte obsat webovou adresu, která vyjde na tři řádky, tak nevím, jestli to někdo dokáže obsat bez chyby, já teda ne. A to se mi pak nepovede, tak budu muset říci ostatním, že ty stránky obsahují důležité informace. A prosím, Eh, dávejte ty web, webové stránky sem na tyto letáčky, ono to tam ani není. To je eh, jenom ukázka toho, že i Evropská komise má ještě mezery v komunikaci. Eh, komisařka Kruzova by na tom měla pracovat, určitě na tom pracuje. Zatím to není dostatečně přesvědčivé, když se podíváme na komunikační cesty předsedkyně. To by nám musela být 16, abychom ty webové adresy dokázali zvládnout. Vladimír Mankina. Eh, já se omlouvám komisi, jenom chci říci, že nejdřív se sbírám všechny dotazy a pak dám slovo komisi. Eh. Děkuji, paní předsedkyně. Tyto projekty jsou opravdu vynikající. Já bych chtěl poblahopřát k tomuto projektu. Pilotní projekty jsou nejlepší zkušeností která slouží jako odrazový můstek pro budoucnost. Problémem samozřejmě zůstává vždycky zajistit udržitelnost těchto projektů. Já sám neznám v této oblasti žádný udržitelný projekt. V této komunitě je podle mě nejdůležitější soustředit se na děti od nejútlejšího věku až do doby, kdy získají zaměstnání a podporovat je během celé této cesty. Možná budeme potřebovat dvě generace, abychom prakticky mohli e, tuto problematiku zvládnout. Ideální je spolupráce se samozprávami. Souhlasím s tím, že je to mnohem efektivnější nežli spolupráce se státní zprávou. Pokud jde o podnikání, řeknu jeden příklad, mám jich desítky, ale řeknu jenom jeden z doby, kdy jsem byl primátorem a přišel za mnou jeden Rom a řekl, chtěl bych, eh, eh, aby, chtěl, abych mu Eh, našel zaměstnání. Zeptal jsem se ho, co umíte, řekl, absolvoval jsem konzervatoř a hraji na housle. Asi sedmkrát jsem ho poslal na určité akce, které pořádalo město a tento chlapec tam nádherně hrál na housle. Nyní má vlastní skupinu, vlastní sbor a zaměstnávají, zaměstnává to takto celou řadu dalších lidí. Jak jsem řekl, nejdůležitější je podpora vzdělání těchto lidí, dostat je od nejútlejšího věku do škol a vést je až do té doby, kdy získají zaměstnání. Je třeba celou záležitost sledovat a podporovat a jak říkám, budeme potřebovat minimálně dvě generace. A ještě jednou blahopřeji k tomuto pilotnímu projektu. Julio Winkler. Děkuji, Julio Winkler. Thank you very much, Chairwoman, and, uh, and... Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážení kolegové, já budu stručný. Zdůrazním jenom tři body. Za prvé, blahopřeji také panu Celerovi a dalším kolegům. Často totiž hovoříme o romském problému jako problému, eh, problému země původu nebo problém země cílové, eh, hostitelské a měli bychom ale hovořit o romské otázce jakožto otázce evropské. A totiž jedině takový přístup nám přinese kýžené výsledky. A za druhé, a to je velice důležité, když se zaměříme na další generaci Romů, chci vám připomenout, že u nás v Rumunsku Rom, který se narodil při změně politického režimu, Eh, tedy v roce 90, měl v roce 2007 17 let, to bylo datum vstupu naší stát, našeho státu do EU, dnes je takovému Romovi 23 a někteří z těch Romů jsou právě v té situaci, že dokončili univerzitní studium, to je eh, moje zkušenost za Rumunsko, ale jsem si jist, že takzvané další země původu mají podobné ehm, zkušenosti, že to kolegové poslanci potvrdí. Prostě máme mladou generaci Romů, která již eh, získala univerzitní titul, eh, má vysokoškolské vzdělání a může se stát hybnou silou pro pokrok této komunity. Já taky vím, že někteří lidé se eh, rozhodnou opustit tu komunitu. Už se s ní nestotožňují, ale jsou další, kteří si zvolí cestu zůstat v romské komunitě a jsou potom Eh, motorem sociální změny a změny myšlení, o které tak hovoříme. Další důležitá věc je trvalá udržitelnost projektu. Já si myslím, že už se o tom hovořilo, ale musíme si uvědomit skutečnost, že musíme hovořit o desítkách let. Pilotní projekt je jistě důležitý. Ano, eh, měl by eh, se zaměřovat na aspekty, ale trvalého financování, trvalých programů, samozřejmě na základě výsledku, ale pilotní projekt nestačí. Když si neuvědomíme, že ta dlouhodobost znamená desítky let, tak já sám eh, jako technik nemůžu říct, hovoříme o deseti letech, dvaceti, třiceti, ale eh, podstatné je, že tato problematika si žádá dlouhodobý přístup a bez něj nedosáhneme úspěchu. Děkuji, Marie Sponga, prosím. A vy nechcete vystoupit dobře. Okay, so that, that's... Takže v tom případě jsme vyčerpali seznam řečníků. Já možná sama doplním jednu otázku. Pokud jde o to schromažďování údajů, vy jste eh, říkala, že jste spolupracovali s dalšími institucemi, včetně evropských institucí. A pokud jde o publikování toho průzkumu o romské komunitě, k čemuž došlo dubnu loňského roku. Chci se zeptat, zda se jednalo o jednorázovou záležitost, jednorázový průzkum, anebo to je počátek eh, dalšího procesu schromažďování údajů. A další věc, eh, François Alfonsi předložil návrh, abychom zorganizovali větší slyšení tady v našem výboru pro regionální záležitosti a abychom na něj pozvali i zástupce dalších institucí a také nevládních organizací, především těch, které se věnují romské problematice a i zástupce romské komunity. Nad tím se zamyslíme, ale nakolik vím, tak vy v komisi se snažíte koordinovat různá generální ředitelství, již se tato problematika dotýká, generální ředitelství pro zaměstnanost, regionální záležitosti, eh, právní záležitosti, takže ty kroky jsou v různých oblastech a určitě bychom pozvali i zástupce komise na takové slyšení. Ale teď ještě k těm vašim poznatkům a závěrům, které jste učinili z pilotního projektu. Lambert říkal, že je potřeba je zapracovat do všech ostatních politik, ale pokud jde o kontext regionální politiky, tak se chce zeptat, jak vidíte, že se členské státy staví k zapracování inovativních a jiných eh, kroků v oblasti romské problematiky do jejich regionálních politik. Myslíte si, že eh, to bude fungovat a že komise tady může ehm, koordinovat ten takzvaný mainstreaming, to zapracovávání, zohledňování romské problematiky v jiných, v jiných politických oblastech. Děkuji. A ještě eh, se chci zeptat, zda můžeme dostat tuto prezentaci také písemně Někteří možná už eh, pardon, písemnou verzi máme, ale nemáme verzi elektronickou, tak kdyby bylo možné o ní požádat. Thank you very much. Děkuji za všechna vaše vyjádření, děkuji za vaše dotazy. Vidím, že poslanci Evropského parlamentu jsou celkově spokojeni s výstupy z pilotního projektu, takže eh, se shodujete s námi, že to byl dobrý pilotní projekt. Zazněla tady celá řada důležitých věcí. Ano, pokud jde o integrovaný přístup, uvědomujeme si, že je velice důležitý, protože bychom se neměli soustředit pouze na eh, jednotlivé oblasti, jako například bydlení, ale je třeba to propojit se vzděláváním, s tím, že spolupracujete s romskou komunitou, snažíte se ji podporovat eh, v samostatnosti, pokud jde o hledání pracovního místa, uplatnění se na trhu práce a tak dále. Myslím, že v tomhle pilotní projekt eh, eh, ukázal že je potřeba eh, přistupovat k věcem integrovaně. My jsme v tomto programovacím období se soustředili ku příkladu pouze na bydlení, ale je evidentní, že je potřeba to prováda, provázat s dalšími oblastmi. To je jasný výstup z tohoto pilotního projektu pro příští strukturální fondy. Další otázka, kterou jste položili, se týkala eh, nízkého mm, současného využívání eh, to byla otázka, myslím, několika z vás a jakým způsobem plánujeme romské aktivity realizovat do budoucna, zda eh, je chceme zapracovat do eh, aktivit v jiných oblastech. Já bych tomu řekla, že veškeré naše poznatky už teď zpracováváme a uvažujeme, jak je využít v příštích programech. Chceme je využít ve všech ostatních programech, ale zase musíme být eh, realističtí, protože Není jednoduché přejít z pilotního projektu do standardních projektů. Samozřejmě, že chceme maximálně využít současných poznatků, ale ten proces je nesmírně komplikovaný. Vy sami víte, že je důležité vytvořit si vazby s místními úřady, se všemi důležitými subjekty, zástupci romské komunity. Je třeba, aby začala fungovat spolupráce. Takže my jsme sice jisté kontakty navázali, výsledky spolupráce už nějaké máme, ale přesto ještě je před námi obrovský kus práce, než budeme moci říci, že eh, můžeme přejít eh, k těm standardním eh, projektům. Chceme ale ten pilotní projekt maximálně využít a maximálně ho promítnout do dalších programů příštího období. Teď už tedy víme, co se nám podařilo, co funguje dobře, na čem můžeme stavět v budoucnu a e, čeho se raději vyvarovat. Vy jste e, říkali, že by bylo dobré pozvat sem i příjemce a požádat je, aby vám předali své eh, zkušenosti. Všichni příjemci už eh, dali svá doporučení eh, z tohoto pilotního projektu. Ta jejich doporučení máme k dispozici. My jsme se snažili získat jejich názory. A my samozřejmě chceme, abyste i vy byli informováni, takže jenom můžeme podpořit váš návrh zorganizovat eh, slyšení a všechny zainteresované na něj pozvat. Pokud jde o nízké využívání těchto možností v některých státech, tak my jsme se snažili především oslovit místní úřady, o tom už jsem mluvila, a na místní úrovni jsme organizovali většinu našich eh, činností. Pak jsme spolupracovali s Radou Evropy, Světovou bankou, dalšími mezinárodními organizacemi, eh, s OSN a jejich rozvojovým programem, s dalšími generálními ředitelstvími komise. Snažili jsme se využít synergii a spolupracovat v maximální míře, především pokud je o budování kapacit na místní úrovni. Tady um, vidíme, že se ta spolupráce osvědčila a tento dobrý základ bude potřeba do budoucna, pokud chceme zajistit udržitelnost výsledku pilotního projektu. Další věc, jak chceme postupovat eh, dále v budoucnu. My chceme zpracovat poziční materiál, abychom mohli spustit neformální dialog s národními úřady v členských státech. Takže na tom už jsme začali pracovat, chápeme to jako horizontální záležitost eh, a je to také jedna předběžná eh, podmínka. Eh, kromě toho chceme více stavět na komunitně vedeném místním rozvoji. Chceme spolupracovat s chudšími oblastmi v městech. Chceme všechny tyto aktivity propojit, aby ten náš přístup byl skutečně integrovaný. Dále jsme se snažili zmapovat si chudobu, abychom měli zcela jasnou představu o konkrétních problémech a o tom, kde existují. Protože můžete mít eh, průměrná čísla na úrovni NAC 2, ale ta by nás nikdy nepřivedla ke konkrétním oblastem, konkrétním problémům romské komunity. Průměrná čísla nám nepomáhají a proto jsme eh, se začali sami mapovat chudobu, tak abychom věděli, kde přesně jsou ta nejchudší místa, eh, což je často problém romských komunit. Skutečně se maximálně snažíme spolupracovat, schromažďovat údaje, využívat synergii a integrovaného přístupu proto, abychom zajistili um, maximální výstupy pro příští programovací období. A Samozřejmě, že eh, pokud je tam eh, chyba v tom eh, odkaze, nebo ten odkaz se vám zdá příliš dlouhý, tak zkusíme se zeptat, zda je možné ho zkrátit. Jinak vás samozřejmě zveme na naši závěrečnou konferenci, protože cílem je vytvořit tam jakési přemostění mezi tímto pilotním projektem a příštími standardními činnostmi. Děkuji za váš zájem o tuto problematiku a doufám, že jsem odpověděla na všechny dotazy. a vlastně té poslední otázky paní předsedkyně, pokud jde o zprávy, eh, nebo respektive ten průzkum. My jsme zpracovali následně několik dalších zpráv. OSN společně s komisí eh, vydalo další zprávu o snižování zranitelnosti a podpoře samostatné výdělečné činnosti Romů ve východní Evropě prostřednictvím sociálního začlenování. To je zpráva z roku 2012, pak další zpráva eh, o překlenutí znevýhodnění eh, při vzdělávání Romů ve východní Evropě rovněž zpráva z roku 2012. Takže ten náš průzkum nebyl úplně jednorázovou osamocenou činností. Snažíme se analyzovat eh, další aspekty romské problematiky, než eh, přistoupíme eh, k nastavení nějakých plánů do budoucna. Ještě jednou zdůraznuju, že především spolupracujeme v rámci komise a my samozřejmě budeme posuzovat eh, veškeré národní strategie pro romskou problematiku, abychom se přesvědčili, že skutečně řeší eh, problémy začlenování Romů dostatečným způsobem. Pokud máte ještě nějaké dotazy, tak samozřejmě jsou vítány. Jenom ještě bych doplnila, že eh, pokud jde o to nízké využívání výstupu z projektu, tak my máme v některých členských státech jiné pilotní projekty, zejména tam, eh, kde jsou to země původu a snažíme se, pokud se nám tam podařil nějaký úspěšný projekt na místní úrovni, tak eh, ho uvést eh, šířej ve známost. Paní předsedkyně, chtějí se kolegové z jiných generálních ředitelství vyjádřit? Pokud ne, tak sama mám ještě dotaz. My dnes vyjednáváme o budoucím nařízení je tady ta otázka partnerských smluv, kdo bude eh, partnerem a tak dále, otázka etického kodexu a máme určité obavy z toho, že menšiny, včetně romské komunity, zejména v těch zemích, eh, kde existuje sociálně ekonomický či politický a jiný problém, pokud jde o romskou komunitu, tak očekáváme že v operačních programech bude romská problematika obsažena. Proto se vás chci zeptat, zda mi můžete potvrdit, eh, že generální ředitelství pro regionální záležitosti bude při vyjednávání těch partnerských smluv eh, považovat tuto eh, záležitost romské problematiky za záležitost relevantní to tež je vlastně otázka na další generální ředitelství. Já přesně nevím, jakým způsobem národní strategie pro romskou problematiku eh, jsou dostatečně dobré. A teď se na to ptám hlavně z hlediska budoucího rozpočtu, protože my bychom za parlament byli rádi, kdyby Evropa přispívala finančně k řešení tohoto problému udělala komise maximum pro spolupráci s členskými státy? Ano, děkuji. My se teď snažíme zvýšit povědomí i eh, u našich referentů. Proškolujeme naše referenty, kteří budou vyjednávat s členskými státy to školení je skutečně zacíleno na romskou problematiku, na institucionalizaci, sociální začlenování. Skutečně je to cílené školení pro romskou problematiku. Mluvíme tam o tom, jaká opatření se nám osvědčila, jaká plánujeme v jednotlivých zemích. Je to zaměřeno na integrovaný přístup, to tady děláme interně. A kromě toho, proto tady vlastně jsem dnes eh, já, v našem generálním ředitelství máme eh, takové kompetenční centrum, kde eh, soustředujeme všechny záležitosti, které se týkají romské problematiky. Následně zprostředkováváme tyto informace dalším oddělením, abychom se postralili o ten mainstreaming. To znamená, v rámci komise spolupracujeme a zajišťujeme, aby se na romskou problematiku v žádné politické oblasti nezapomínalo. Paní předsedkyně, děkuji. Zdá se, že už eh, se nikdo další vyjádřit nechce, takže vám tímto děkuji za všechny informace. Zůstáváme pochopitelně v kontaktu, pokud, zejména pokud jde o to případné slyšení v našem výboru. Jinak, kolegové, poslední bod na programu jednání je jenom to, že ohlásím příští schůze 19. února a tím dnešní jednání výboru uzavírám.